Fangen wir an, ja? Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré odpoledne, kolegové, kolegyně. Alle Sprachen máme k dispozici veškeré jazyky kolegů, takže každý může hovořit svou mateřštinou a bylo to přetlumočeno do celkem 15 různých jazyků. Velice vás zde velice srdečně vás zde všechny vítám a prosím o pochopení za to, že jsme začali o 8 minut později. Problém v pondělí odpoledne spočívá v tom, že musí do Bruselu docestovat. Někdy je to velice dlouhá cesta. A proto jsem eh, velice rád, že tady máme dva místo předsedy, jednak Evu Žolí, tady místo předsedkyně Evu Žolí a Anu Gomeš a oba dva spolu zpravodaje, pana Ješka i pan Kofod. A jsem velice rád, že tady jsou přítomní další kolegové, jejich zatím celkem deset, ale to se jistě ještě zlepší. Srdečně vás ze všechny vítám a možná několik krátkých poznámek předešlu. Úloha právníků, účetních a bankéřů v takzvaných panamských dokumentech. Této úloze jsme se již dvakrát věnovali, nyní je to tedy po třetí a proto zde dnes vítám zejména přítomné hosty, referenty. Eh, naplánovali jsme dvě kola. První panel to je ten francouzský případ Francie. Tady bych i tady bych jako nejdříve pozdravil Patrika Sie, který je vedoucí představitel Societe General Bank and Trust Luxemburg a další účastníky. Dále pak máme druhé kolo, kde bych rád pozdravil představitele ze Švýcarska. A tady opět taková poznámka, kterou bych chtěl předeslat. Dva eh, referenti nám odmítli, jsme o tom hovořili. Byly to dvě banky, Credit Suisse, ta řekla, že není k dispozici, ale že ráda zodpoví na naše dotazy. A pak je tady UBS, ty rovně, ti rovněž odmítli. V případě UBS tady máme další dopis z 2. března, ve, kterým, ve kterém nám UBS sděluje, že v jinou dobu, v jiný termín bude ochotná se dostavit. Já osobně si myslím, že ten odpovědný představitel, kterého jsme si pozvali, nemohl či nechtěl se dostavit z osobních důvodů. Byl ve výboru tak, se v ten den, kdy došlo k bombovému útoku na letišti a v metru a byl těžce zraněn a řekl, že již se nechce dostavit do Evropského parlamentu na šli- slyšení momentálně již zdráv, ale mimo jiné ztratil jeden prst na ruce, takže já to chápu, chápu jeho postoj, co znamená, že k UBS se ještě vrátíme. Credit Suisse odmítli, dopisy mají kolegyně a kolegové k dispozici. Dále máme eh, údaje z portugalské strany od eh, kolegyně Anny Gomes a kolegy Nuna Mela Eh, I v Portugalsku se objevil nový případ, respektive intenzita tohoto případu, který se objevil, si vyžaduje, abychom se jim zabývali na schůzi koordinátorů příští týden. Dále zde máme Eh, pozvánku předsedovi komise Junckerovi, kterou, no, které jsme rozhodli jako moderátorek, bude zván eh, mm, z titulu své předchozí funkce. Pan Juncker nám prostřednictvím sekretariátu sdělil, že eh, ten termín, který my jsme navrhli, nemůže přijít, takže bych bychom měli, nebo chce s námi společně nalézt nějaký jiný termín, ten původní termín 9.5. a to jsme si mohli myslet e, již si nemohl. Dále se konala zjišťovací mise do Lucemburku, která měla relativně velkou odezvu v tisku. Dostali jsme celou řadu odmítnutí ze strany e, dotčených bank, rovněž advokátů, kteří nám přislíbili v rámci Panama Papers. Navzdory tomu jsme o těch případech diskutovali s bankovním dohledem a s oběma ministry, kteří za to odpovídají, tedy s ministrem justice a s ministrem financí. Dále jsme hovořili se svazy advokátů, s kamarou, s, aud, eh, s komorou advokátů a také důležitými auditory Becker a Price Water. Cooper. Ta odezva v Lucemburku byla relativně rozpolcená. Vláda se snažila říci, že oni jsou v rámci praní peněz na nejpřednějším místě, že jsou jakýmisi průkovníci, že v prosinci 2016 velice postoupili s legislativou, kterou přijali a že i v implementaci jsou relativně dál. Daleko ovšem panamské dokumenty se týkají mm, starších případů a proto musím říci, že Oni se tady snaží říct, že my jsme nyní čistí, i když uznáváme, že v minulosti jsme se dopustili mnoha chyb. Lucembursko hraje zde skutečně specifickou úlohu a to jenom proto, že tady máme tolik zmínek o nich v eh, panamských dokumentách. 304 zprostředkovatelů, více než 15 tisíc eh, fiktivních firm o kterých se hovoří pouze tedy v panamských dokumentech, takže jsou na třetím místě po Bahamách a Kajmanských ostrovech. Což samozřejmě otevírá otázku, proč právě Lucembursko. Jejich odpověď byla relativně jednoduchá. Lucembursko je, je tedy země, ze kterých se velmi dotýká. Lucembursko je prostě velké, velké finanční eh, nebo místa s velkým eh, finančním významem. Eh, je to země, kde je mnoho bank, jsou celosvětově na čestém místě a se zkušeností posledních 30 let víme, že praxe, která zjevně se nyní velmi šíří, totiž to, že tato praxe prostě se šíří a projevila se v různých eh, centrech bankovních, mimo jiné také v Lucembursku. To jsou mé úvodní poznámky a já bych i hned zahájil slyšení. Eh, chci říct, že za 14 eh, dní budeme mít naši zjišťovací misi, je to třetí do USA, do Delevaru a do Washingtonu. Máte k dispozici veškeré podklady a informace a toto vše ukazuje, že v USA minimálně dva státy mají takovéto zvláštní úpravy, které je v podstatě řadí do kategorie daňových rájů. Rád bych zahájil eh, představiteli z Francie a ještě jednou zde vítám naše řečníky. Je zde Patrick Sier, předseda Society Generál v Lucemburku, pak zde mám Sylvie David Schinner, která je Global Head of IFS Compliance BNB Paribas. Pak je zde Anne Michel z Le Monde ve Francii, je to tedy novinářka a je členkou Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů. Pak je zde Albert Arlo, zástupce ředitele francouzský, francouzské finanční policie, TRACFIN, což je Traitement euh, du renseignement et action contre les surky financiers clandestins. Dále Oliver Butlistaft, což je předseda euh, Accountancy Europe, a pak je zde Paul Gisby, Manager for Taxation and Transparency. Srdečně vás zde vítám Běžně postupujeme tak, že naši referenti nejdříve hovoří sedm minut na úvod a potom kolegové podle seznamu řečníků, který mám, kladou otázky. Začneme oběma spolu s pravodaji, pan Ješko, panem Ješkem, panem Pochodem. A nyní bych dal slovo panu Patriku je. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, pane předsedo, já vám děkuji, že mi dáváte příležitost vyjádřit eh, pozici Societe Generál ve vašem výboru. Já jsem dnes eh, tajemník správní rady Societe Generál, ale zde hovořím především jako bývalý generální tajemník skupiny eh, až do září 2015 a tedy měl jsem také tehdy na starosti otázku fiskálních aspektů či praní peněz a dále také jakožto nevýkonný eh, předseda správní rady SGBT, to je tedy pobočka Societe Generál v Lucemburku, která tam funguje už 120 let, pracuje tam 1400 osob a samozřejmě probíhá tam celá škála bankovních aktivit, eh, včetně služeb investorům, eh, pohyby hotovosti, podnikové bankovnictví, soukromé bankovnictví. A ehm, já bych tady chtěl především odpovědět na dvě otázky otázky. Jaká byla činnost naší skupiny, eh, pokud jde o, nebo ve vztahu k Monsak Fonseca? A za druhé také um, ukázat, v jakém v rámci jakých předpisů probíhaly naše aktivity, jaká opatření byla přejeta v oblasti praní špinových peněz, eh, konkrétně v naší skupině, abychom zajistili, že fiskálně je vše v pořádku v našich operacích a že tedy také je to všechno v pořádku z fiskálního hlediska e, u našich klientů. Já bych chtěl tedy především říci, že soukromé bankovnictví v e, představuje u Societe Generale, jsou to 3 obratu e, naší banky. Societe General je 15. Eh, největší evropská soukromá banka a především funguje ve Francii, v Belgii, ve Spojeném království a to především pro klienty, kteří eh, žijí nebo jsou občany těchto zemí. Dále také fungujeme v Monaku, ve Švýcarsku, v Lucembursku, v Gibraltaru a v, na anglických ostrovech eh, v kanálu. A také mohu ještě dodat, že jsme uzavřeli, ukončili aktivity na Středním východě a v Ázii s jedinou výjimkou velmi omezené aktivity v Singapuru a také na Bahamách z samotné podstaty věci. Eh, soukromé bankovnictví prostě potřebuje eh, vykonávat zprávu majetku Eh, tak to funguje eh, na mezinárodní úrovni, eh, že probíhají takové aktivity zprávy majetku, může to být ve formě životní pojistky nebo podniků, které spravují určitý majetek nebo trusty. Ve Francii je to nejčastěji právě životní pojistka. V jiných zemích to bývají jiné mm, formy, v anglosaských zemích především svěřenecké fondy. V takovýchto strukturách eh, aktivity musí eh, probíhat eh, tak, že buď to vykonává nebo ty příkazy dává sám klient a nebo nějaký prostředník či případně samotná banka. Právě v tomto rámci Societe Generál poskytovala takovéto služby mezinárodním klientům a také i byla v kontaktu s kabinetem Mossack Fonseca. A teď se dostávám ke zveřejnění článků, zvané Panama Papers. Jakmile byly tyto články zveřejněny, tak jsme okamžitě začali zkoumat situaci, abychom přesně zjistili, jak vypadá podoba našich vztahů eh, s Monsak eh, Fonseca. Eh, abych uvedl zhruba objem té práce, představovalo to celkem 13 000 pracovních hodin. A také jsme provedli kontroly Eh, co, co všechno zde proběhlo. K 31. březnu 2016, to je tedy před rokem, a to ještě dříve, než byly zveřejněny články konsorcia eh, investigativních novinářů, tak banka nejen v Lucembursku, ale všude eh, měla 66 společností, které byly vytvořeny Monsakem Fonsekou. <coughs> Pouze 26 z nich ale měli aktivní eh, smlouvu se Societe Generál. Ty ostatní k tomu datu už eh, takové aktivní eh, činnosti neměli. 19 společností měly smlouvu s SGBT v Lucemburku. Polovina skutečných majitelů byli občané EU a ve všech případech jsme provedli fiskální kontrolu a když fiskální správnost vztahu nebyla zjištěna, tak jsme takové e, struktury uzavřeli nebo zablokovali. <clears throat> K 1. březnu 2017 těch 66 struktur všechny smlouvy s Monsak Fonseca byly zrušeny, včetně těch, které se týkaly Lucemburska. Pak eh, jsou tady ještě čtyři struktury, kde eh, proces eh, ukončení smlouvy stále ještě probíhá, protože z právních důvodů nemohl být dokončen. K březnu 2016 bývá ještě 17 takových struktur, ale z toho žádná v Lucemburku. Abych přesně popsal celou tuto situaci, tak bych chtěl říci, že jsme odkoupili anglickou banku Kleinwort Benson v červnu loňského roku, která také měla určité vazby na eh, Mossack Fonseca. A k dnešnímu dni tedy zbývá ještě 17 takových případů, které také podléhají stejné kontrole a e, různým a dalším postupům e, pro zrušení těchto smluv. Já bych chtěl především zdůraznit toto. Dříve, než byly zveřejněny články konsorcia novinářů, tak e, všichni majitelé, kteří byli občany EU, byli podrobeni ověření toho, zda vše fiskálně daňově je v pořádku. A to i v zemích, kde daňové úniky nejsou považovány za hm, postupy v rámci praní špinavých peněz. Eh, jak tedy vidíte, Societe Generál eh, ukončila situaci, která byla zveřejněna v rámci aféry Panama Papers. A já bych chtěl ještě říci, že to, co se uvádí v Panama Papers, to se vlastně týká situace z minulosti, situace, která probíhala v času eh, v dosti dlouhém době, kdy některé takové struktury vznikaly nebo některé už zase anikaly, zanikaly. V období k roku 2016, kdy vypukla aféra Panama Papers, v té době už vlastně celý ten počet těch struktur takovýchto našich klientů byl, byl jenom pouhou desetinou toho, co existovalo předtím. A e, my tedy přesně dodržujeme všechny předpisy, které se týkají praní špinavých peněz eh, včetně eh, aktivit, které se týkají zprávy majetku klientů. Dodržujeme všechny právní předpisy, všechny právní povinnosti a z tohoto eh, titulu eh, přesně známe identitu eh, majitelů různých struktur či účtů offshore. U nás v bance tedy není možné, aby existoval nějaký anonymní majitel účtu protože každý takový majitel účtu je identifikovatelná fyzická osoba. 40 eh, všech eh, vyjádření určitého podezření eh, se týkalo právě offshoreových společností spravujících majetek, neboť i my podléháme té povinnosti ohlásit cokoliv podezřelého, suspektního se objeví. Eh, tolik tedy, pokud jde o kontrolu situace, o to ověření, v jaké situaci se nachází naši klienti. Od roku 2009-2010 jsme v naší firmě vytvořili eh, deontologický kodex, který eh, tady je jasně respektován v soukromém bankovnictví, abychom zajistili, že naši klienti si uvědomí, jaká fiskální rizika podstupují. My jsme změnili i smlouvy, které jsou s nimi uzavírány, aby Eh, všechny doložky, všechny klauzule jasně říkají, že oni zodpovídají za operace, které jsou prováděny. A pokud jde o francouzské klienty, eh, tak samozřejmě jsme vždy v těchto smlouvách zdůrazňovali, že je jejich povinností eh, při, přiznat v daňovém přizvání také peníze v zahraničí. Děkuji vám, pane Svět. Mám prosbu aby prosím jste co možná nejlépe dodržovali řečnickou dobu, jinak budeme mít spoždění. Jako další na mém seznamu je novinářka Anne Michel z novin Le Monde. Prosím. Bonjour. Eh, bonjour. Dobrý den. Eh, děkuji, že jste mě pozvali. Pro mě je to velkou ctí, že tady mohu hovořit na tomto fóru. Panama Papers, já vím, vy znáte od, eh, tu situaci, víte, o co tady jde. Již šest měsíců pracujete na tomto tématu a snažíte se proskoumat všechny aspekty a zohlednit je v různých předpisech. Já bych chtěla připomnout opravdu jen zkrátce to hlavní pro novinářku. A já jsem novinářka, to byla eh, devítiměsíční neuvěřitelně zajímavá práce, která se týkala 80 zemí, které nám umožnili vystupovat více než 200 tisíc offshoreových podniků eh, v Panamě, ale také v některých jiných eh, místech na Seychelách, na Bahamách a i v dalších zemích. Šlo tedy o velice náročnou práci rozmontování velice složitého schématu, velice složité struktury, tak trošku jako eh, ty ruské panenky, matriošky, kdy vytahujete jednu, jednu otevřete, ale v tom je další a další a další, kdy vlastně vlastně se postupně dostáváte do hloubky k nějaké struktuře, která je eh, pro orgány, zejména daňové orgány, zcela neviditelná. A to pak samozřejmě přináší nevystopovatelné toky peněz. Tyto peníze cestují, protože offshoreové firmy mohou otevírat různé účty, například ve Švýcarsku, pro Evropu, v Singapuru, pro Azii. Já jsem pro Le Monde se podílela na všech eh, eh, průzkumech, které se týkají daňových rájů. A E, podílela jsem se na ne, nezávislém investigativním novinářství, podívala jsem se na Swiss Leaks, Lux Leaks a Panama Papers, na všech těchto aférách. A já vám mohu říci, že e, to, co ukazují Panama Papers, to je opravdu bezprecedentně závažné. To, se, to už není pouze otázka praní peněz, to je otázka e, praní peněz z podvodných aktivit, ale i některých jiných zločineckých aktivit, jako například obchodování se zbraněmi, Eh, obchodování s drogami nebo eh, se pronevěřování eh, státních peněz a podobně. A dokonce se na to mohou i podílet teroristé nebo osoby, které jsou, na které jsou mezinárodní zatykače. Mosak Fonseca byli 9. února zatčeni v Panamě v rámci šetření o korupčním skandálu v Brazílii. A e, podle e, prokurátora, který vede vyšetřování, e, to byla vlastně zločinecká organizace Europol. V Panama Papers se zjistil přes tři tisíce jednotlivých jmen osob i společností, které byly napojeny na zločinecké aktivity. Takovéto offshoreové struktury, ty vždycky rozvíjejí nejrůznější složité finanční aktivity. Ale někdy jsou tam i celkem málo známé Ehm, struktury. Jsou to třeba poradci pro investiční poradci a nebo správci eh, soukromého majetku. V Panama Papers za období od roku 77 až 2009 my jsme zjistili obrovský počet eh, velkých bank, které se na tom podívali podílali Credit Suisse, HSBC nebo další významné banky, eh, které se na takovýchto aktivitech eh, podílely. A pak i některé další, které už jsou méně obvykle spojovány s nějakými skandály, jako je Deutsche Bank nebo Societe Generale. Eh, bylo to především po roce 2000, kdy většina těchto firm vznikla eh, a to právě ve, společnost, ve, ve souvislosti Mossack Fonseca pro klienty Mossack Fonseca. Eh, byly to finanční offshoreové centra, která se zapojovaly do takovýchto složitých operací. Některé podnikaly offshoreově, některé ehm, vznikly teprve před čtyřmi lety, to znamená velmi nedávno, to bylo zrovna případu Societe General. Některé existovaly už mnohem déle a podnikali s Mossack Fonseca po celou dobu let od roku 2000 až do nedávna. Byly to všecko firmy, které byly vytvořeny jen za takovýmto účelem a to není možné nad tím jen mávnout rukou, protože takovýto eh, zprostředkovatelé přece zodpovídají za všechny ty aktivity, které prodívali, prováděli eh, v minulosti například financovali ba- Bašára al-Asada nebo podobné e, osoby právě v době, kdy už právě Bašár al-Asad byl pod americkými sankcemi, vesele jak si vedl e, finanční steky e, s tímto mm, kabinetem právnickým. Je to velmi mnoho případů a e, v celé řadě zemí byly zahájeno vyšetřování a stíhání, včetně Francie i Německa. A odpovědnost těch prostředníků opravdu si zaslouží odsouzení. E, je to vlastně spoluvina na praní špinavých peněz. A tyto případy nejsou e, nevy, nevypršly, eh, ještě stále podléhají trestnosti. Ovšem samozřejmě všechno trestné podle zákonů není. Je to také otázka etiky. Otázka je, jestli banky se mohou tvářit, že vlastně do některých situací nevidí, že některé věci nevědí, že je to vlastně takové netransparentní a neprůhledné. Eh, myslím, že je zapotřebí zpřísnit předpisy. Eh, také například eh, Velká Británie by měla zrušit tajemství, která obe, které obestírá některé offshoreové podniky. A to především Eh, tyto, ty podniky, které fungují například na Seychelách. Eh, prostě takové finanční struktury by nemohly existovat, kdyby tady nebyla určitá, určité pochopení, porozumění, vstřícnost ze strany velkých bank. Protože každá eh, offshoreová akce vyvolává potřebu velkého množství prostředníků. Prostě je tady banka, která třeba spravuje offshoreovou společnost nebo otevírá účet pro takovouto společnost, nebo tam posílá peníze Eh, tak v takzvaném correspondent banking, eh, takže určitě je tady kolektivní odpovědnost. Je tady velký počet eh, zainteresovaných účastníků takovýchto operací. A teď, když jsem e, uvedla tyto věci, chtěla bych jen velmi stručně zavést, u, uvést jedno zamyšlení, e, které by mohlo stimulovat diskusy. A to je právě otázka možného posílení předpisů. V posledních měsících došlo k velkému pokroku. Mezinárodní e, soudní dvůr v OECD se vyjádřilo k otázce automatické výměny informací, což by mohlo přinést Eh, právě vyjasnění takovýchto případů. Účastní se toho všech 28 členských zemí EU a stovka dalších zemí eh, se v rámci OECD připojili k tomuto povinnému hlášení údajů. Ale ta největší priorita, priorita ze všech priorit, jak ukazují Panama Papers, eh, to by mělo být právě eh, vytváření kontroly nad takovými eh, prázdnými, prázdnými skořápkami, nad firmami, které vytvářejí pouze prázdnou z kořápku a nemusíme jít až do Panamy. Stačí se podívat i na ostrov Jersey, mnohem blíže k nám. A tady bychom měli donutit státy a také finanční prostředníky, aby vedli jasně jasné rejstříky těch skutečných majitelů těchto účtů či těchto struktur a eh, aby se mohly tyto informace využívat právě v rámci boje proti praní špinavých peněz. z mikrofonu. Madame Davicino. Paní Davidšinou, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, vy jste pozvali také nás, Pariba, na toto slyšení, abychom mohli hovořit o boji proti praní špinavých peněz a proti daňovým únikům na mezinárodní úrovni, a to v kontextu odhalení Panama Papers. Děkuji vám, že nám dáváte tuto možnost, abychom hovořili o tom, co dělá BNP Paribas v této centrální otázce a jak bojuje proti daňovým únikům. Během let BNP Paribas hodně posílila Eh, důkladnou znalost svých klientů a operací, které pro ně provádí. Poté, co byla transponována třetí směrnice EU, eh, naše skupina pokračovala velmi striktně v úpravě své organizace, a to zejména v oblasti mezinárodního soukromého bankovnictví. V rámci tohoto programu jsou čtyři opatření, které byly provedeny, abychom dohloubky eh, upravili mezinárodní soukromé bankovnictví. První opatření to bylo posílení uh, due diligence vůči našim klientům. To znamená, že kdekoliv na světě uh, je eh, operace vždy potvrzená eh, určitou, určitým týmem, který sleduje to, že jde o věci, které odpovídají zákonům. Jinak může vyslovit veto. Jsou to vlastně takové výbory, takové komise, které musí přesně vědět, o jaké klienty jde, z jakého důvodu provádějí operaci, odkud pocházejí peníze, které eh, jdou do této operace a jaká zpráva, jaký správní krok krok eh, bude proveden s těmito penězi. V rámci boje proti praní špinavých peněz, tak tady samozřejmě jsou především otázky jako financování terorismu, eh, praní peněz ze zločineckých eh, aktivit a podobně. Čili to jsou všechno ta rizika, která bereme v úvahu. Především bereme v úvahu země původu, profesi klienta, charakteristiku takzvaných politicky angažovaných osob, zemi, kde Eh, jsou aktivní a sledujeme všechny, ty, všechny tyto aspekty a sledujeme, zda je s tím spojeno nějaké riziko. A tím pádem pak stanovíme míru, riziko, míru rizika spojeného eh, s danými operacemi a podle toho stanovíme také frekvenci dalších následných kontrol. Eh, to samozřejmě dále se podle našeho, eh, naší povinnosti eh, provádíme kontrolu, že vše je v pořádku. Druhé opatření, to je přepuštění nebo přenechání našich aktivit, eh, které se týkají hm, offshoreových podniků. Ve právě na Bahamách, na Panamě a ve Švýcarsku jsme tyto aktivity přepustili jiným Eh, za třetí, to je požadavek, že eh, daňově je vše v pořádku u všech našich klientů, občanů EU či OECD. To je opatření, které vzniklo v roce 2012 a doprovázel to program eh, regularizace pro všechny již existující klienty, které, který byl dokončen v roce 2015. Tady, když eh, prohlášení nemohly, nemohla být ověřena či potvrzena, pak eh, účty našich klientů byly zablokovány a čekalo se, až eh, budou věci vyjasněny, či bude rozhodnuto o tom, že peníze budou převedeny do jejich země původu. Čtvrté opatření to bylo rozhodnutí, že už nebudeme ve styku s offshoreovými strukturami, kdy Mm, ekonomickým eh, majitelem je eh, občan eh, státu EU nebo OECD s výjimkou u EU občanů Spojeného království v případě specifických trustů, které uznává common law ve Británii. V tomto se banka opírá o vlastní seznam, kde je 38 jurisdikcí, kde jsou také ty, které jsou na francouzských sezn- seznamech eh, států a území, které nespolupracují, a to už od roku 2010, či eh, ty území a státy, které jsou uváděny na seznamu OECD od roku 2009, či eh, ty území či státy, které jsou daňovými rájemi, které nechtějí spolupracovat a nevyměňují informace. Samozřejmě Panama na tomto seznamu je také. Z hlediska obezřetnosti a pro zjednodušení věcí jsme zatím ještě nesnížili počet zemí, které, které jsou uvedeny naším interním seznamu těchto offshoreových eh, struktur i když velká většina těchto zemí či území se zavázaly, že budou automaticky si vyměňovat informace a tudíž se jich již, netýka, již nejsou zařazeny na seznam OCDE. K tomu můžeme ještě dále říci, že eh, je tady eh, velice důležitý princip, který uplatňujeme KYC Know Your Client. V roce 2014 jsme zorganizovali um, strukturu, která byla zcela eh, nezávislá na specifických činnostech. Nyní máme je tedy ehm, tok informací, který jde hierarchicky eh, až na úroveň generálního ředitele. Eh, tato eh, činnost má svůj vlastní rozpočet a od roku 2014 tento rozpočet hodně vzrostl. Také mm, se zdvojnásobil počet pracovníků. V roce 2016 to bylo 3,5 tisíce pracovníků. Tato věc, kterou jsem teď popisovala, takto pravidelně přehodnocuje a hodnotí naše interní inspekce a také samozřejmě dozorové orgány v zemích, kde působíme. Eh, dámy a pánové, pane předsedo, eh, tato všechna opatření jsou eh, projevem zaangažovanosti naší skupiny už roky. Zavádět program zlepšování situace, zavedení transparentnosti v boji proti praní špinavých peněz, v boji proti korupci a financování terorismu při respektování mezinárodních sankcí. Děkuji. David Čino. Děkuji mnohokrát, paní Šino. Děkuji mnohokrát za dosavadní tři příspěvky a nyní se dostáváme na jinou úroveň. Zástupce ředitele francouzské IFS Traxinu Albert Alo je mezi námi a nyní má slovo. Prosím, pane Alo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, že mám možnost zde hovořit. Chtěl bych také pozdravit všechny poslance a poslankyně v tomto výboru. Eh, my máme vlastně takovou, takovou strukturu eh, finančního, eh, spravodajského, operačního, operativního zkoumání, šetření. Tam jsou odborníci na finanční záležitosti, na vedení účtu a podobně. To tedy nejsou jen otázky, které by se objevovaly v tisku, naopak zabývá se to právě informacemi eh, přesně podle zákona. Eh, my tedy potřebujeme se opírat o eh, obezřetnost bank, účetních auditorů. V tisku byly tedy zveřejněny informace, které vlastně jsou důvodem vaší, vaší tady práce. A tyto zveřejněné informace vyvolaly určité reakce, eh, kdy vznikla celá řada útvarů proti praní špinavých peněz v bankách i na jiných ehm, úrovních. V roce 2015 náš orgán Trakfen eh, v roce 2015 pracoval ne tehdy s Panama Papers, ale s nějakými podobnými finančními eh, strukturami, které byly podobně komplikované. Je to zhruba 200 eh, upozornění na suspektní věci a týkalo se to v společnosti právě v Panamě. Eh, pak se objevila aféra Panama Papers a pak jsme dostali 467 upozornění na eh, podivné či podezřelé okolnosti. To pro nás byla příležitost, jak mm, věci, jak naši strukturu posílit a mm, podívat se, jak věci fungují jinde. Eh, ve spolupráci s vyšetřovateli policie nebo prokuratury eh, a jsme tímto způsobem sledovali, zda určité záležitosti, které nás eh, zaujaly, zda se sledují i někde jinde když se například některé fyzické osoby skrývaly za firmou, tak ty se pak právě ty jsou potom zkoumány tím trak fair včetně samozřejmě daňových eh, kontrol, kterými my přinášíme naši přidanou hodnotu. U získaných informací zhruba můžeme ověřit 20 takových eh, případů. 40 eh, upozornění se potvrdili v případě Panama Papers. Čili je vždycky zapotřebí zkoumat širší eh, okolí takových eh, věcí. V roce 2016 to už jsme plně v Panama Papers, tak zhruba eh, 60 upozornění byly náležitě prošetřeny naší složkou, protože Eh, zkoumáme, o jaké podezření jde, zkoumáme, zda prokuratura nebo policie už věc zkoumá, nebo zda někdo jiný eh, neprovádí kontrolu. Všechna tato témata postupně narůstala početně v naší aktivitě a eh, obohatila také naši znalost eh, u těchto věcí. Jak eh, říkám, banky eh, jsou hlavními dodavateli upozornění. 70% všech upozornění přichází od bank. Mm. Není příliš upozornění od advokátů, což je možná do jisté míry pochopitelné. Panama Papers ty jsou přímo v jádru celého boje proti praní špinavých peněz, protože tady jde o dichotomii. Máme společnost, která je někde registrována v nějaké zemi Eh, většinou zemi, která příliš s jinými nespolupracuje, A pak tady jsou finanční toky do jiné zemi nebo do několika jiných zemí. A z toho vyplývá právě eh, pro nás ta velká výzva eh, zjistit vazby, zjistit důvody a také, co, co spojuje tu společnost s těmi toky peněz, s těmi odesílateli i příjemci těch peněz. A sledujeme, jaké mm, to může mít dopady, abychom Eh, se vlastně dostali trošku za tu netransparentnou stěnu, která eh, odděluje eh, takovéto suspektní aktivity. Samozřejmě nejzávažnějším aspektem je financování terorismu. Právě boj proti používání takovýchto peněz pro financování terorismu je tou nejdůležitější stránkou. Na národní úrovni máme FICOBA, což je centrální rejstřík nebo centrální kartotéka takových stavů. Bylo by dobré, kdyby existovalo něco na celoevropské úrovni, centralizovaná kartotéka, centralizovaný rejstřík, e, který by umožnil e, takto e, sepsat na seznam všechny podezřelé účty jednotlivců nebo firm, včetně informace, kdo může ty účty používat, kdo k ním má přístup a Eh, také účty virtuálních měn, eh, které budou pravděpodobně do budoucna stále častěji a častěji používány. Další důležitý aspekt boje proti praní špinavých peněz je eh, také Eh, vlastně permanentní sledování, mít možnost 24 hodin denně eh, sledovat věci, případně mít eh, korespondenty v hlavních bankách, aby bylo především možné zaměřit se na boj proti financování terorismu. kromě národní úrovně je také důležitá výměna informací na evropské úrovni či na mezinárodní úrovni aby například my v Trakfin dostáv, můžeme dostat eh, eh, žádost nebo dotaz z nějakého jiného centra eh, týkající se věci, která může být již u nás vyšetřována, nebo ji třeba o ní ještě nevíme. Může přijít žádost z nějaké jiné CRF a ta CRF možná nemá možnost Eh, vyšetřit všechny okolnosti eh, takovéto eh, akce. Buď, buď odpovídám třeba jenom o té věci víme, nebo o té věci nic nevíme, ale nemají možnost nebo prostor dále věci proskoumat. Dostat odpověď je dobré, ale důležitější ještě je mít možnost využít takovou odpověď, protože někdy vlastně možnost použití té poskytnuté informace je omezená. A ještě na domění chci říci něco o tom, jaká nová rizika se objevují, zejména e, platformy e, participativního financování. Ve Francii e, jsme zejména se věnovali otázce kampeliček online. V kampeličkách online máte třeba, nebo takových drobných združení, kdy třeba se online posílají peníze jenom na to, aby se soustředili peníze třeba na oslavu narozenin nebo na nějakou malou soukromou eh, akci. A tady je také důležité vědět, zda ty peníze určené na financování oslavy eh, narozenin jsou opravdu takto použity a nejsou použity třeba na to, aby nějaký mladík odjel do Sýrie bojovat eh, v složkách teroristů. Čili tady je také důležité mít informace, zjistit, eh, kdo ty peníze schromažďuje, kdo k ním má přístup a kdo je potom skutečně k něčemu použije. Takže tím bych ukončil svou vystoupení a rád odpovím na otázky. Halo? Děkuji mnohokrát, pane Alo. Děkuji mnohokrát za návrhy, které jste nadnesl na závěr vašeho projevu. Jistě o nich budeme ještě diskutovat. A nyní bych zde rád přivítal výkonného ředitele Accountancy Europe, pana Oliviera Utedy Staft a jeho doprovod pana Paula Spyho. Accountancy Europe, pokud vím, tak eh, slušuje asi 50 organizací ze 27 zemí. Je to dohromady více než 1 milion auditorů, kteří jsou takto uh, asociování. Takže prosím, já vám i hned dávám slovo. Máte slovo, pane Boutelis. Já budu hovořit anglicky. Nejprve bych vám rád poděkoval za to, že jste nás sem pozvali na toto slyšení o Panama Papers. Nejprve bych rád představil svou organizaci. Ono to stojí za to také proto, že jsme se jmenovali Federation des Experts Comptables Européens a nyní jsme tedy změnili název. Je důležité, abych také řekl, vlastně odkud čerpáme svá stanoviska je potřeba zdůraznit, že těch milion e, účetních, o kterých jste hovořil, či auditorů, fungují v nejrůznějších kapacitách v Evropě. Někteří působí v e, účetních firmách e, nejrůznějších velikostích, nejenom tedy těch velkých čtyř, ale i v malých. Kromě toho také patři, pracují v normálních malých podnicích, jako třeba finanční ředitelé členové našich členských organizacích, ale také eh, působí ve veřejných eh, institucích, eh, jako třeba inspektoro, inspektoři. My nemáme žádnou, žádné regulační pravomoci, máme pouze měkké pravomoci, abychom ovlivňovali způsob myšlení v naší profesi. Je také potřeba říci, že regulační rámec naší profese se hodně liší v jednotlivých členských zemích. Někteří eh, členové mají třeba určité disciplinární výsostní eh, práva a jiní nikoli. Eh, většinou ale tedy buď ze zákona nebo na základě různého statu, statusu mají prostě povinnost jednat ve veřejném zájmu. A to znamená, že musí také naplňovat jakýsi globální etický kodex. Tohle to jsou zásadní principy, tedy členství. My také fungujeme na základě konsenzu takže vlastně máme jakousi eh, globální, eh, globální pohled na eh, otázky i veřejné politiky. Nejprve se vyjádřím k daním a daňovým službám. Ehm, ty mohou poskytovat nejrůznější poskytovatele, ať už jsou to účast, ehm, účetní, ehm, právníci nebo různí poradci, tam, kde tedy v těch členských zemích, kde je to možné. V členských zemích, kde neexistuje žádná jasná regulace a kde tedy kdokoliv může poskytovat daňové poradenství, tam e, samozřejmě tady neexistuje nějaký e, konkrétní profesní rámec. Takže potom jakákoliv iniciativa regulovat v této oblasti by měla pokrývat veškeré potenciální dodavatele, protože jinak samozřejmě nenaplní své cíle veřejné politiky a já si myslím, že by to mělo vycházet tedy z praxe spíše než e, na nějakém názvu, řekněme, že to je offshore a podobně. Já si nemyslím, že vlastně u daní, tam se vlastně ukazuje, že existují různé praktiky, které by dnes už v podstatě nebyly vůbec společensky eh, akceptovatelné ani práv, právně možné. Ty eh, panamské dokumenty ukazují, že tam došlo k jak, ke ztrátě jakýchkoliv etických zásad, eh, tedy v některých částech. Vlastně řekněme i v, v celé generaci účetních. A e, nedávno se ukázalo v několika studiích a průzkumech, že jsme v podstatě dosáhli úplně neudržitelné míry e, nerovnosti, nerovnoprávnosti. A Existují země, které nemají dostatek zdrojů, ať už je to lidský kapitál, přírodní zdroje či jiné, e, jiná aktiva. Většinou zákonodárci ale poskytují pobídky a právní struktury pro to, aby samozřejmě vznikaly legitimní cíle veřejné politiky. Občané také si zaslouží eh, ochranu svých osobních údajů, ale samozřejmě existují eh, výjimky, například právě eh, podvodů, daňových úniků a podobně, kde je tedy potřeba spolupracovat nejrůznějšími procesy my tedy v Accountancy Europe nasloucháme kritice, eh, která je zaměřena na naši eh, profesi a snažíme se ji vylepšit. My věříme, že mm, velkou roli, kterou naše profese hraje ve veřejném zájmu, bychom určitě neměli podceňovat. Eh, účetní podporují transparentnost a jsou obrovsky důležité pro finanční i nefinanční zprávy vykonávají audity a e, pomáhají také e, korporátní e, správě a řízení. Je, jsou také důležití pro boj proti finančním zločinům tím, že umožňují různá vyšetřování a také provádí takzvaný due diligence, tedy hloubkové kontroly klientů. Je tedy potřeba, aby naše profese se mohla modernizovat, aby mohla využívat nejnovější technologie. Reality, realita, dámy a pánové, taková, že dnešní systémy zdanění jsou příliš komplexní a komplikované a vlastně není možné e, v nich operovat bez pomoci účetních. Takže vlastně většinou e, účetní pomáhají, napomáhají tomu, aby se naplňovaly zákony, aby se to e, udělalo správně. Stejně tak jako zákonodárci, ani my jsme třeba někdy nedrželi krok se všemi očekáváními, která jsou na nás kladena, ale v poslední době se tady hodně hovoří o naší roli a zodpovědnosti v daňových otázkách a je tedy potřeba, abychom i my se přizpůsobili nové realitě, ale já vám samozřejmě mohu říct, že to nestačí. Je potřeba více. Jak můžeme dosáhnout dalšího pokroku? Já bych navrhl dva cíle, dva nástroje. Za prvé zajistit, abychom měli nějaké opravdu solidní rámcové podmínky a abychom také měli eh, účinnější eh, naplňování. Takže nástroje jsou transparentnost a spolupráce. Když hovoříme o těch rámcových podmínkách, tak ehm, samozřejmě vždycky je důležité mít jasnou legislativu, ale nesmíme zanedbávat důležitou roli, eh, které ty rámcové podmínky mohou poskytnout. Já teď úplně nebudu hovořit o významu eh, osvěty nebo vlastně o vzdělávání ohledně eh, zdravého eh, účetnictví, auditech a podobně. Ale je to důležité. Nedávná studie Copenhagen Economics ukázala, že v Dánsku se uvolnily statutární povinnosti auditu a to vedlo k eh, problematičtějšímu vybírání daní. To se prostě ukazuje, že vlastně ehm, nemůžeme řešit ty problémy bez jasného výzkumu, eh, bez, bez jasné analýzy situace. je tedy potřeba, abychom se také eh, nějakým způsobem přizpůsobili světu, který je stále více automatizovaný, kde máme méně při, přírodních zdrojů, kde je větší znečištění eh, prostředí a podobně. Co se týče účinností, spíše než um, jednoduchost v daních, eh, samozřejmě jednoduché zdanění, které by bylo pochopitelné pro všechny, to by bylo samozřejmě i snadněji aud, auditovatelné. Ale to nestačí, potřebujeme i efektivnější eh, technologicky eh, založené vlastně daňové postupy. Transparentnost například vede k dobrým postupům, takže musíme ukončit různé eh, tajnostkářství, protože tajnostkářství nevede jenom k podvodům, ale v podstatě podkopává vůbec důvěru v, eh, celou, eh, v, celý, v celý politický establishment. Hmm, kromě toho potřebujeme mít jasné právní podmínky pro zveřejňování údajů a také pro ochranu osobních údajů. Už jsem hovořil o potřebě vytvořit nějaký robustní rámec v této oblasti. Kromě toho potřebujeme spolupracovat na nejrůznějších eh, projektech také s eh, občanskou společností. My eh, také mm, podporujeme to, co bylo ve zprávě řečeno, ve zprávě Ekonu o skutečných vlastnicích, skutečném vlastnictví. A na závěr ještě chci říci něco k spolupráci, protože to je obrovsky důležité, pokud chceme dosáhnout změny. My všichni máme tedy eh, zájem na tom, abychom ehm, eliminovali zločin, trestné činy. A ta cesta je samozřejmě dlouhá, eh, platí to jak eh, pro daně, tak například se ukazuje tedy na příkladě některých zemí, které trošku experimentovaly v této oblasti. Spolupráce je zásadně důležitá, protože pouze pokud budeme spolupracovat, můžeme dosáhnout pokroku. Děkuji. Dank. Děkuji mnohokrát. Panu Wutelstaftovi je jistě obtížné představit své myšlenky přesně v době sedmi minut. Já vám děkuji, poskytli jste nám také své odpovědi a nyní se dostáváme ke kolu otázek. Máme čas eh, konkrétně do 16.55. Já to nebudu vůbec komentovat, ale i hned předám slovo oběma spoluspravodajům Jepe Kofodovi a Petru Děškovi. Pravidlo je takové, že jeden slot je pětiminutový a je to tedy maximálně otázka a odpověď. A bylo by hodné, kdybyste hned jmenovali toho, na koho svou otázku adresujete. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem našim hostům, že mezi nás přišli. Teď rovnou tedy k těm otázkám. Nejprve Societe Generál. Eh, podle panamských dokumentů v roce 2010 eh, vznikly eh, tedy vlastně dvě nadace, Walworth a Besucho. A do toho tedy vstupuje také Societe General Bank and Trust v Lucembursku. A kromě toho je potřeba také říci, že paní Michel z Le Monde napsala článek o tomto tématu, že vlastně tyhle ty nadace byly založeny, protože eh, Virgin Islands, eh, panenské ostrovy, procházely v jakousi transformaci, která by mohla vést k tomu, že vzniknou jakýmsi eh, offshoreovým také rájem. Takže můžete nám říct něco více tedy k, těch, k těmto dvěma nadacím a jak jsou spravovány k ještě Societe Generál. Eh, říkali jste, že nyní znáte totožnost všech skutečných vlastníků. Eh, to tedy platí jak eh, pro společnosti, tak fyzické osoby. Můžete mi vysvětlit, jestli je to obojí, nebo jenom fyzické osoby, jenom společnosti, jak to je? BNP. Proč byste nesled, nenásledovali příklad Societe Generál? uzavřít všechny účty, které vedou, které jsou nějak napojeny na eh, Monsak Foseka. Děkuji, jestli jsem to pochopit správně, tak obě dvě otázky se obrací na zástupce bank, takže prosím. Děkuji. Já tedy odpovím mm, na téma nadací, to je téma, eh, které je velmi známé, už bylo veřejně eh, vysvětleno generálním ředitelem Societe General kterému byla položena ta otázka, čili nadace, e, ty, ty dvě nadace, které jste zmínil, to jsou nadace, které nepatří Societe General. Nedržíme je, nejsme akcionáři ani, ani majiteli. E, neexistuje nějaká klientská společnost e, Societe General, která by byla na ně navázána. A Societe General není s nimi nějak svázána. Doufám, že tím jsem odpověděl na tu otázku. A další otázka, druhá otázka. Ano, byla ještě druhá otázka. Promiňte. Ano, eh, když jste říkali, že nyní znáte totožnost všech skutečných vlastníků, Eh, mě by zajímalo, jestli to jsou eh, fyzické, spole- eh, fyzické osoby nebo jenom společnosti. V roce 2009 podle těch panamských dokumentů jste tedy vytvořili tyhle dvě nadace. Vy vlastně říkáte, že na ně nijak nejste napojeni. Můžete to vyjasnit? Ano, já opakuji. Societe General nevytvořila tyto nadace. Ony byly vytvořeny Eh, určitými klienty, pro určité klienty, ale ne Societe General, ta je, ta je nevytvořila. V žádném případě nebyla jejich majitelem. To je opravdu jasně prokázáno. Vy se možná odkazujete na dokumenty, které byly zveřejněny, ale eh, prostě to byly ty případy, kdy to bylo ve prospěch klientů, na jméno klientů. A pokud je o skutečné majitele, opravdové majitele, abychom tato věc měli jasně um, řečeno. Uh, skutečný, skutečný majitel nikdy není společnost nebo právnická osoba. Ten skutečný majitel, ten je vždycky nějakou fyzickou um, osobou, protože může tady být třeba nějaká uh, právnická osoba, ale za tou právnickou osobou se zase skrývá nějaká fyzická osoba. Eh, čili odborníci na praní špinavých peněz, ti to samozřejmě velice dobře znají, že vždycky se za nimi skrývá konkrétní fyzická osoba. Um, když, se, když platila třetí směrnice a když nyní platí čtvrtá směrnice, tak opravdu tyto věci jsou zcela jasné, s tím problém není. A když se na to podívám daňově, z hlediska povinné výměny, automatické výměny informací, tak tady jsou stanoveny velice jasné povinnosti, eh, které se ostatně vztahují i na otázku praní špinavých peněz a my tyto eh, povinnosti mm, plníme. Děkuji. A třetí otázka byla na vás, madam. Ano, Mezinárodní soukromá banka BNP Paribas nemá nějaké zvláštní vazby s nějakým eh, právnickým eh, subjektem nebo s eh, Mosek Fonseca, které by doporučovaly jako prostředníka ke klientovi. Nepoužívá žádný takové, žádné takové právníky, právnické organizace. A já bych se tady vrátila ke dvěma důležitým otázkám. Za prvé, my jsme vytvořili, jak jsem se o tom také zmínila, eh, ostatně už to bylo od roku 2012, tedy vytvořili jsme politiku eh, daňové eh, daňově správného postupu vůči jak fyzickým, tak právnickým osobám. A celý ten proces byl dokončen v roce 2015. Souběžně s tím všichni eh, majitelé eh, těch právnických osob, které mohly být klienty naší eh, skupiny, tak ti samozřejmě ty fyzické osoby, které za nimi stojí, ty prostě ty známe. Jejich identitu známe. Všichni klienti, všichni majitelé účtů a všichni eh, majitelé eh, právnických osob jsou známy. Čili máme na jedné straně transparentnost o tom, kdo je skutečný majitel a za druhé daňová transparentnost díky celému tomu procesu, který začal fungovat už od roku 2012. Děkuji. Eh, Peter Ječek. Děkuji a nyní Petr Ježek, prosím. Děkuji a dobré odpově- poledne nejprve Societe General k procesu due diligence. Mě zajímá, jak to probíhalo, jestli se to třeba něko, někdy outsourcovalo nějakým pobočkám a podobně. A eh, hlavně, když se otevírají účty eh, pro eh, různé eh, společnosti, které tady jsou napojené na eh, Mossack Fonseku. Kdo za to zodpovídal? Poučili jste se z toho, změnili jste ten proces, protože z mého pohledu to tedy nebyla ani hloubková a ani kontrola toho klienta. Potom takzvané bearer shares, to znamená eh, akcie na jméno a mě by zajímá, jestli to ještě pořád eh, pokračuje. Ve svých odpovědích často zmiňujete, že v podstatě tam je problém pro dohled, který vzniká a můžete k tomu říct si něco více a potom ještě vlastně zase na základě toho, co všechno se projevilo v těch panamských dokumentech o roli francouzských bank, Myslíte si, že byly případy, kdy jste měli být informováni o nějakých podezřelých transakcích a nebyli jste o tom informováni? A pokud tomu tak bylo, tak jaké byly důvody? Byly ty důvody nějaké technické, prostě protože eh, ten rozsah by byl obrovský, nebo tam prostě byly nějaké jiné důvody, třeba to někomu uniklo z pozornosti, někdo, kdo se tomu měl věnovat? Děkuji. Wer startet? Přeje začít? Prosím. No, děkuji, pane předsedo. Eh, pokud jde o Eh, ten proces, tak tady je jednoduchá odpověď. Já nebudu popisovat podrobně, co tady popisovala paní kolegyně. Eh, máme stejné postupy, protože podléháme stejným předpisům. Máme stejnou úroveň eh, bdělosti a ostražitosti. To znamená, že klient je podroben tomu QIC, to znamená, že eh, stanovujeme, kdo je majitelem a pokud máme určité podezření, tak eh, to oznámíme. Já už jsem říkal, že eh, v roce 2015 Soukromá banka pro zahraniční aktivity 20, 200 eh, takových upozornění a z toho 40% se týkalo eh, offshoreových eh, společností. Čili toto je v našej upozorňování velmi jasně, velmi zřetelně zohledňováno. A otázka, kterou kladete, no tak já myslím, že vždycky se trošku zaměňuje, co vlastně banka ví a za druhé, co právně je možné udělat, protože je, jsou tady některé velmi složité eh, postupy a mm, určitá netransparentnost, ale s tím se banka nesmí eh, spokojit eh, nebo smířit. Prostě vždycky má před sebou určitého klienta a podléhá určitým povinnostem. A eh, i z důvodu své vlastní finanční bezpečnosti přece banka musí vědět, s kým pracuje. To je naprosto zásadně důležité. Vě. Děkuji mnohokrát. Kdo si přeje ještě odpovědět? Pan Alo, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za položenou otázku. Ano, Eh, TRACFIN, to znamená tedy francouzská složka pro finanční spravodajství. Ptáte se, zda jsme vždy dostávali včas všechna upozornění a informace. To je v podstatě eh, podstata vaší otázky. Ale ve, ve Francii mezi naší, naším útvarem a hlavním uh, Eh, dozorem či dohledem bankovním eh, je rozdíl. Eh, prochází, dochází někdy k kontrolám přímo na místě, kdy se ověřuje, zda banka opravdu všechno splnila, zda opravdu upozorňovala v tak, jak měla a včas. Eh, tady existuje na to zvláštní útvar kontroly eh, v rámci bankovního dohledu. A je to prostě jedno, jedna z věcí, která se zkoumá v bankovním dohledu. Teď eh, existují i některé postupy finanč, písemného mm, kontaktu, kdy se vyměňují informace. V roce 2015 bylo 200 takových případů a pak 467 eh, případů upozornění o rok později, když už došlo k velkému ohlasu na Panama Papers a podobné případy. Eh, takže eh, to, co se vlastně dostane do médií, tak to často velice pomůže, protože to zvýší povědomí a také to zvýší tu ostražitost. Ale tady není to, to podezření, to podezření prostě není exaktní věda. Je to otázka i, jak velké riziko z toho vyplývá, jak eh, zkušený je ten konkrétní pracovník a eh, prostě posuzuje se eh, tady celá řada aspektů, která ovlivní celou věc daňové záležitosti, které samozřejmě existují eh, již velmi dlouho, eh, jistě mají ještě před sebou velkou budoucnost. Ale eh, tedy otázka obezřetnosti banky, otázka vždycky zní, otázka, kterou si musí položit banka. Vždycky zní, proč je ta struktura tak komplikovaná, proč je to tak překomplikované, proč je to tak eh, zvláštně propojené. To je určitě věc, která by měla zbudit obavu u banky. Děkuji mnohokrát, pane Alo. A jako další zde mám Toma van Gepny EPP. Děkuji, děkuji také za všechny prezentace, které byly opravdu zajímavé. Já mám eh, dvě otázky na pana Tafta. Ještě vlastně eh, to navazuje na něco, co říkala paní Michel. Když vlastně chceme nastavit takové daňové konstrukce, na které eh, poukázaly daňové dokumenty, tam vlastně je potřeba, aby ti podvodníci eh, spolehali na jakousi strukturu celé řady prostředníků. Co tedy na evropské úrovni můžeme udělat proto, aby tihle prostředníci se nezapojili do těchto praktik? To znamená, jak změnit jak si eh, to prostředí, aby nepocitovali pobítky pro toto učinit. A kromě toho vy jste také obrovské zdůrazňovali otázku transparentnosti a e, to já oceňuji a e, asi se shodneme na tom, že jakékoliv daňové plánování které e, také chce dát nějakou zemi na seznam daňových rájů, by vlastně vedlo k povinnému zveřejňování určitých údajů. Souhlasíte s tím? Děkuji. Kdo začne? Prosím, pan Butelis a potom paní Michel. Děkuji za tyto otázky. Eh, samozřejmě pro všechny tyhle ty eh, věci v našem komplexním světě potřebujeme nějakou technickou pomoc. Eh, bylo by dobré, abychom vytvořili vlastně férové podmínky pro všechny, protože ne všichni mají stejné povinnosti a právě v profesi účetních se hodně pracuje na tom, aby se zajistilo, že všichni, tedy kdo působí v této profesi, naplňují eh, nej, nejrůznější legislativu, kodexy a nařízení, která, eh, které tedy eh, existují. Ale samozřejmě to neplatí pro všechny ty, kteří tuto profesi praktikují. Protože, jak už jsem říkal, prostě v některých zemích vůbec žádná nařízení neplatí a kdokoliv si prostě může se nazvat daňovým poradcem. Takže nejprve bychom měli vytvořit uh, eh, legislativu, která je prostě takhle plošně platná. A k té transparentnosti a zda bychom podpořili zveřejňování eh, těchto údajů, kde vlastně tedy dochází k těmto eh, obchodním transakcím. My jsme zveřejnili jakési praktické nástroje pro to, aby, eh, abychom pomohli podnikům, které na dobrovolné bázi už chtějí toto naplňovat v jednotlivých zemích a také, aby vlastně šli i nad rámec toho a už podnikli určité kroky že tedy eh, budou zveřejňovat eh, na dobrovolné bázi stále ehm, tyto informace. My tedy v Accountancy Europe eh, předkládáme praktické nástroje, které tomu mají na pomoci, takže já nevidím jediný důvod, proč bychom byli proti tomuto zveřejňování. A tyto podklady, které tedy máte, byste nám jistě mohl dát k dispozici jako výboru. Samozřejmě. Děkuji a nyní má slovo paní Michel. No, já myslím, že téma totožnosti hlavy opravdového majitele offshoreových společností, to je téma, které je na programu G20 20 OECD, EU. A bude třeba tyto věci politicky, mezinárodně podpořit, aby toto téma bylo opravdu náležitě projednáno a aby se uzavřela mezinárodní dohoda na toto téma, protože velmi mnoho států či území se budou snažit e, udržet určité e, tajemství, aby samozřejmě přilákali mezinárodní investory do, k sobě. E, jak víte, Eh, ani premiérka ve Velké Británii neuspěla v tom, aby eh, Velká Británie hm, se k těmto věcem připojila. Takže otázka finanční transparentnosti, eh, offshoreové podniky, to je velice důležitá věc. Zůstane to samozřejmě také do jisté míry i etickou otázkou pro prostředníky. Ale dodám k tomu ještě poslední věc, k tomuto Eh, černému seznamu, eh, který, o kterém jste hovořili, na kterém pracuje Evropská unie i OECD. A všichni o tom musíme přemýšlet. Možná, že by bylo obezřetnější a moudřejší donutit banky ve všech zemích samozřejmě, nebo aspoň v Evropě, aby Eh, banky eh, uzavřely své pobočky v těch územích či zemích, které jsou na černém seznamu a aby tam eh, neprováděly žádné aktivity, protože některé banky ponechávají takovou nevyjasněnou věc, řeknou, uzavřeli jsme naši pobočku tam, nepodnikáme tam, ale přitom ve skutečnosti mají určité podnikatelské vazby s nějakými prostředníky, kteří tam fungují, jako je byl eh, Fosak, eh, tedy Mosak Fonseca. Čili tam by bylo dobré také přemýšlet i o určitých eh, sankcích, když dojde k porušení. Já kan... Děkuji, zcela stručně, prosím. A potom mám mít slovo o Evelyn. Já opravdu jen jeden bod na upřesnění. My jsme teď v takovém prostředí, které se hodně změnilo. Také eh, to tady řekla BNP Paribas i Societe Generale. V případě Societe General například eh, my uh, už uh, vedeme účty pouze v zemích, které za A automaticky vyměňují informace, zapojují se do toho, za druhé podepsali úmluvu mezinárodní eh, pomoci, tak jak je definována OECD, a za třetí v zemích, ve kterých daňový podvod je také trestným činem ve stejném duchu jako financování terorismu. Pouze tyto tři podmínky musí být, nebo musí být spojeny, splněny tyto tři podmínky, abychom na tom území nebo v té zemi eh, také otvírali účty. Next. Uh... Děkuji. A jako další Evelyn Regner za socialisty a demokraty. Děkuji mnohokrát. Já bych i hned se tady připojila. Má první otázka je pana eh, Patrikovi Sue ze Societe Žena. Já jsem se dívala na váš etický kodex a připadá mi, že je formulována poněkud velice skromně. Navenek komunikujete že nemáte budžet žádné, že již nemáte žádné offshore činnosti. Eh, tady se vztahujete na ten francouzský černý seznam, ale máte dcery těch eh, top 10 z toho Financial Secrecy Indexu. Takže asi jde tam o definici offshoreu. A má druhá otázka, e, tu chci položit panu Alo z a ptám se, jakým způsobem e, přistupujete nebo jak definujete ve Francii nekooperativní oblasti v otázkách daní. E, sami si to nějak definujete? Mají tady vůbec nějaké národní akce smysl? Protože v oblasti jako Kajmanské ostrovy jsou na tom seznamu Financial Secrecy, ale ne na tom vašem francouzském seznamu. Děkuji. Takže než asi odpoví pan Cie. Uh. Eh, já teď budu hovořit za Societe General. Societe General má deontologický kodex pro své pobočky Eh, nemluvím samozřejmě za naše klienty, hovořím o útvarech nebo pobočkách eh, Societe General. V roce 2010 jsme eh, zaujali velmi jasné stanovisko. Žádné pobočky či žádné aktivity v zemích, které jsou takzvaně nespolupracující. A také Eh, prostě je tady seznam OECD, těch území, které nespolupracují. A dále eh, já jsem také eh, předsedal Société General France. Například Lucembursko nemá takový seznam území, které nespolupracují, ale my to všude používáme, ten seznam. A uplatňujeme to ve všech okolnostech. To je politika, kterou eh, takto aplikujeme. Pokud jde o vypracování těch seznamů. Ty seznamy jsou samozřejmě unilaterálně vypracovány Francií, každoročně se aktualizují a francouzská vláda by pak musela odpovědět na vaši otázku, protože ona vypracovává ten seznam. Vielen Děkuji. Není pan Alo. Děkuji, pane předsedo. Eh, tedy k těm seznamům eh, území, která nespolupracují. Tady francouzská vláda se odkazuje na seznamy, které existují. A prostě aplikuje mezinárodní seznamy, které existují například v EU či jinde a v současné době ministr financí nešel dál, eh, že by vypracoval úplně zvláštní seznam, kde by možná riskoval nějaké problémy. Omezuje se tedy na ty země, které jsou na oficiálních mezinárodních eh, seznamech, eh, třeba EU, nebo tam, kde prostě existují takové mezinárodní seznamy. Mám dodatečnou otázku. Jak přistupujete k zámořským územím ve Francii? Máme celkem 34 juristických, britská koruna, Francie, Španělsko, Lucembursko, Velká Británie. Celkem 34 různé, některé z nich jsou francouzské. Platí pro zámořská území stejné právo? Ve Velké Británii nám bylo řečeno, že sice oni podléhají koruně britské, ale že tam mají vlastní e, zákony. Eh, odlišné. Takže můžete nám říct něco o tom, jak to vypadá eh, v, konkrétně tedy u francouzských zámořských území? Pokud je o zámořská území, eh, tak to jistě je velice důležitá otázka pro Francii. Obecně vzato, když Eh, platí nějaký předpis eh, ve Francii na Korzice, tak eh, platí i v zámoří. Vždycky poslední článek daného zákona říká, že toto ustanovení platí i na zámořské, zámořské teritoria. Pak tedy v naší legislativě je to jasně řečeno. Je jasně řečeno, kde to platí, jak to platí. A když některé aspekty se liší eh, na některých zámořských úrovních, pak dochází eh, ke spolupráci mezi daňovými orgány Francie a daňovými orgány toho daného eh, teritoria. Většinou jsou to útvary, které pracují v rámci orgánu samozprávy toho teritoria. Děkuji mnohokrát, takže tady se to liší od situace ve Velké Británii, to je zjevná. A další na mém seznamu je pan profesor Ben Luke. Chci položit otázku panu Alo a rád bych se dozvěděl něco více a přesnějšího o praktikách praní špinavých peněz. Ve své písemné odpovědi jste řekl, že praní špinavých peněz Eh, to, že to probíhá pomocí komplikovaných konstrukcí v těch offshoreových firmách, že takto jsou peníze, eh, které dochází k tomuto praní. Já chci konkrétně vědět, jak tedy peníze z žločinných aktivit se vůbec dostanou do majetku offshoreové firmy. Když si představím, že tedy zločinecké organizace na území Evropské unie mají pravidelné příjmy ve velkých částkách, tak bych rád věděl, jakým způsobem se tady to peníze dávají, dostávají někam dál. Jsou to peníze, které mají e, přímo jaksi hotovost, anebo tyto peníze již mají na účtech eh, uvnitř Evropské unie. A nebo nějakým způsobem off, využívají offshoreových prostředků pro to, aby ty peníze převáděly offshoreově, nebo je tam dokonce, pokud se jedná o hotovost, dovážejí fyzicky. A pokud tyto peníze jsou na účtech a pohybují se z, z účtu na účet Evropské unie, proč takovéto převody a pohyby na účtech nejsou zaznamenány, jakožto podezřelé? Já se tedy ptám, jak ty peníze, které pocházejí z kriminální aktivity, se dostávají do té offshore členové firmy, zcela konkrétně. A ještě něco, mohl byste nám něco říct k, eh, o zločinných aktivitách mimo EU? Peníze, které se získají zločinným způsobem mimo EU, jsou takovéto peníze také prány za použití různých postupů a metodů, metod uvnitř Evropské unie? Předseda, děkuji. To bylo jasně adresovaná otázka, takže prosím, pane Halo. Děkuji vám za otázku. Ta by si zasloužila hodinový výklad z mé strany, abych probral všechny možné konstrukce praní špinavých peněz zejména e, tedy peněz pocházejících z nezákonných obchodování. U takovýchto struktur Eh, jsou někdy velmi složité eh, konstrukce. Některé jsou trochu jednodušší, některé se odehrávají pouze na území Francie, jiné jsou velmi mnohočetné, procházejí mezinárodní strukturou. Tedy takový soukromník, který chce prát špinavé peníze, ten se prostě většinou eh, si poradí tím, že použije nějaké oběhové eh, cesty, bude se snažit nepoužít, eh, nepoužít banku a v povědomí nějakých eh, bankéřů a podobně. Například, když jde o peníze pocházející z mezinárodního obchodu s drogami, například, jak ty peníze putují z jedné země do druhé země prostřednictvím nějakých eh, společností, které eh, si vytvořili. Existují prostě takové cesty. Ty, ty, peníze, ty vlastní peníze se nemusí přemístěvat, ale prostě osoby spojené s určitými kruhy Eh, si vymění určitá práva eh, na ty výnosy z obchodu s drogami a eh, v jiné zemi je třeba někdo, kdo potřebuje ty peníze, které přinesl obchod s drogami a existují společnosti, které prostě nějak proniknou, se infiltrují do finančních ústavů a většinou se opravdu jim podaří vyhnout eh, se mezinárodním bankovním eh, systémům. Ale prostě v té původní formě jsou to, je to hotovost. A my si přejeme, aby věci byly transparentní, čili chceme vědět, kdo eh, provádí určitou transakci, i kdyby šlo jenom o 15 eur, kdo tedy provádí takovou transakci. A jestli je to 15 euro nebo 15 milionů euro, to už není tu chvíli tak podstatné. Chceme vědět, kdo je za tou transakcí. Eh, a důležité je, aby i ta banka nebo případně eh, pojišťovna věděli, odkud ty peníze jsou a jak ty peníze eh, cirkulují. Vezměme si i příklad virtuální měny, Bitcoin například. V dnešní době je nejznámější tak vlastně v takové té černé nelegální ekonomice může docházet k různým přesunům, aniž by banky nebo pojišťovny eh, či jiné finanční ústavy o tom věděly. To je vlastně také otázka, že by se měly vytvořit předpisy, eh, které se týkají pohybu těchto virtuálních měn či ať už jde o hotovost nebo o virtuální měnu, sledovat, jak, eh, nebo mít možnost sledovat, jak se tyto, tyto obnosy pohybují mezi zeměmi. Eh, prostě teď budou ty postupy stále sofistikovanější, stále složitější a proto potřebujeme předpisy, které nám v reálném čase umožní sledovat ten pohyb eh, mezi těmi různými platformami e, účastnického financování. Eh, na úrovni EU, na úrovni eh, širších mezinárodního společenství nebo i na úrovni jedné země, jako je Francie, provést analýzu rizik, eh, sledovat ty celkem známé zločinecké komunity a prostě Samozřejmě zločinecké organizace ty znají předpisy ještě lépe, než je známe my a využívají každé skulinky, která eh, se v předpisech objevuje. Já samozřejmě nechci, aby to bylo nějaké eh, pro vás eh, frustrující, ale mohu vám říct, že si můžete přečíst zprávu o činnosti Trakfen, kde právě uvádíme některé velice zajímavé případy. To je velmi, bych řekl, poučné. A tam je právě možné zjišťovat, jaké podezřelé toky peněz se objevují. Eh, Děkuji. Nevím, zda je vaše zpráva o činnosti veřejně přístupná, nebo zda je pouze k dispozici pro vnitřní použití francouzských úřadů. Pokud je veřejně přístupná, tak vás prosím, abyste nám ji pokud je to možné. Ano, tato zpráva je dostupná všem a je dokonce přeložená do angličtiny. Pane předsedo, ještě taková poznámka. Eh, z vaší odpovědi vůbec není jasné, jak konkrétně ty peníze z té kriminální činnosti se dostávají do těch offshoreových struktur a proč tedy to nikomu není nápadné. Když jsem mi řekl, že by se o tom mohl hovořit celé hodiny, mohl byste mi prosím tedy ještě jednou písemně sdělit, jak to konkrétně probíhá. Pro nás je to velice důležité právě proto, abychom mohli zavést legislativní opatření, eh, po kterých se zde volal. Ano, já vám pošlu písemně odpověď. Děkuji. Jako další na mém seznamu je Louis Michel za politickou skupinu ALDE, prosím. Eh, dobrý den, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem um, řečníkům. Já mám takový nepříjemný pocit, eh, protože ty eh, naši partneři, kteří tady hovořili, těm děkuji za to, že přišli a že o tom hovořili, ale když experti hovoří, tak eh, Eh, velice často z jejich eh, výkladu či z jejich odpovědí nevyplývá to, co my chceme vědět. To znamená, nevyplývá z toho opravdu doporučení pro nás, jak zlepšit systém. Všichni v podstatě říkají, že teď je to v pořádku, eh, respektují zákony, mají čisté svědomí, ale vlastně z té odpovědi nevyplývá poučení z nějakých chyb, které ke kterým došlo v minulosti, e, nevyplývá z toho zdůraznění některých etických aspektů. Já vám to nevyčítám, já jen prostě konstatuji, že to tak je. Když vás poslouchám, tak e, si z toho vyvozují toto. V minulosti byly problémy, ale teď už problémy nejsou, teď je to všecko v pořádku, v nejlepším možném pořádku. No ale to je pro nás problém, protože eh, taková eh, vyšetřovací komise nebo náš výbor, který má zjišťovat situaci, ten právě potřebuje vyvodit určité závěry či určitá doporučení. To není nějaké eh, zlé obvinění z mé strany, ale třeba vůči panu Suetovi bych řekl takovou to otázku. Berte to jako člověka, který v těchto věcech není odborník. Ptám se, pane Suje, podle vašeho názoru, dopustila se Societe General v minulosti nějakých chyb vědomě či nevědomě, či dokonce nějakých porušení předpisů, ať už vědomě či nevědomě? To je otázka, kterou bych vám rád položil. To není z mé strany e, nemístná zvědavost, to je prostě jenom snaha zjistit, v jaké etické e, situaci se to e, pohybujeme. Eh, ano, říkáte, že po roce 2015 eh, prostě všecko bylo napraveno, teď už znáte majitele účtu a podobně. Ano, to je v pořádku, ale proč tomu tak nebylo i dřív? Z etického hlediska si kladu otázku, proč tomu tak nemohlo být i dřív? Pro nás, pro politiky, je to právě otázka etického rámce, který je pro nás důležitý. To by bylo dobré vědět. Ale mám ještě jednu otázku. Co si myslíte o tom, že banky, advokáti, kontrolní orgány mají povinnost eh, vést eh, seznamy eh, daňových rájů, tak jak to doporučil pan Šteglic a Pampit. Já nejsem nějaký obdivovatel, slepý obdivovatel Šteglice, ale když někdo řekne něco, co je e, správné a pravda, tak si myslím, že je dobré se to, tomu věnovat. Ale už nemáme moc času, tak jenom ještě stručně položím jednu otázku. Nemyslíte si, že by bylo zapotřebí celosvětového rámce pro zvládnutí těchto otázek. Já samozřejmě vím, že k tomu nedospějeme ze dne na den, ale jestliže tady nebude nějaký celosvětový seznam eh, rejstřík takových účtů a především jejich majitelů, pak bude těžké opravdu vědět, kdo co dělá a odkud přichází ty peníze. A ještě bych chtěl položit jednu otázku všem. Um, všem řečníkům. Já ji kladu vždycky, ale nikdy jsem ještě nevslyšel odpověď. Chtěl bych vědět, jaká je vaše definice, vaše osobní definice takzvané fiskální optimalizace. Já si také dovedu představit, co může fiskální optimalizace být, ale zajímalo by mě, jakou definici tomu dáte vy. Eh, protože mm, fiskální optimalizace podle mého názoru je způsob, jak platit méně daní nebo jak neplatit daně vůbec. A mě by zajímalo, jak vy odlišujete fiskální optimalizaci a daňový podvod. Děkuji, prosím, čtyři minuty a třicet vteřin nám zbývá. Je peux, je, je peux Já asi začnu snahou odpovědět eh, panu Mišelovi. On tady přednesl takové celé panorama, které šlo od právních předpisů až po etické aspekty a to je vždycky těžké odpovídat na oba aspekty. Ale pokud jde o předpisy, o zákony, eh, tak tady je třeba sledovat eh, velký vývoj, ke kterému právně došlo Mm, řekněme, mezi rokem 2005 a dnešním dnem. I Francie, která je země, která je hodně vepředu, i ta vlastně fiskální e, únik nebo fiskální podvod zavedla jako trestní čin až v roce 2009. Ano, byl, byl dříve trestní čin praní špinavých peněz, ale to nebyla otázka daňových e, podvodů. Stejně tak, pokud jde o výměnu informací. Teprve letos máme systém automatické výměny informací. To neznamená, že dříve nedocházelo k výměně informací. E, u nás e, už od roku 2012 to byla právě jedna z podmínek pro to, abychom e, otevřeli účet, protože my máme podobný postup jako BNP Paribas pro přijetí klienta. Prostě podmínkou bylo mít jistotu, že ten klient nemůže zatajit ve své vlasti tu situaci. To znamená, aby se také zjistilo, jaké vazby jsou mezi tím klientem a daňovou situací v jeho zemi, zda je možné požadovat informace, dodávat informace a podobně. Dnes je ta situace mnohem jednodušší a my jsme tomu velmi rádi, eh, protože díky automatické výměně informací se všechno velmi zjednodušilo. Naše práce se hodně zjednodušila, i když samozřejmě administrativně eh, to eh, složité je, ale když překonáme aspekt administrativní, tak je to jasné a jednoduché a to je velký pokrok. Ale to je novinka. Teprve letos to začalo takto eh, platit, že se budou automaticky poskytovat tyto informace. My jsme naši politiku eh, přijímání klientů právě eh, podmínili touto novou realitou, abychom měli jistotu, že fiskální situace klienta je jasná. A z hlediska návrhu, vy byste mohli jít ještě trochu dále. V dnešní době není pravidlo, nikdo nevyjádřil nikdy pravidlo o tom, co je povinností banky, když požaduje od klienta informace o jeho řádném placení daní. Eh, podle eh, mě existuje pouze jedna jediná země, Spojené státy americké, které dávají potvrzení o daňové situaci. Nikdo jiný. Kdyby tedy evropská eh, legislativa mohla stanovit takovou věc, jako je daňové potvrzení, tedy potvrzení o tom, že ten klient všechno řádně platí ve své zemi, tak to by byla dobrá věc. Eh, já vím, že jsem nestačil odpovědět na všechny aspekty těch otázek, ale eh, musím říci, mezi optimalizací daní a daňovým podvodem to opravdu, to si je velký rozdíl, protože optimalizace to je hledání toho nejméně nákladného řešení. To platí ve všech zemích, eh, to platí mezinárodně, protože pravidla se liší. A to je právě důvod, proč v Evropě došlo od roku 1992 to, co se tady odehrálo. V době, kdy eh, občané EU eh, e mohli své peníze převést do jiné země, tak samozřejmě jsou tady odlišné daňové eh, předpisy a právě proto je tedy důležité, že existuje to pravidlo automatického informování. Děkuji. Poslední otázka pana Michela je velice obšírná, takže nemůžou nyní odpovědět všichni, ale paní David Šino může odpovědět a ostatní prosím, aby potom odpověděli v rámci dalšího kola. Já bych chtěla panu Michelovi odpovědět eh, protože zdá se, že on se domnívá, že jakmile existuje offshoreová společnost, vždycky to znamená nějaké, eh, nějaké nekalé konání. Po odhalení z Panama Papers eh, orgány dohledu eh, žádali, aby eh, dozorové orgány dané banky také provedly různé kontroly. A já tedy mohu přečíst, co napsala naše generální inspekce jako závěr Posoudili jsme eh, kvalitu opatření due diligence tak, že jsme proskoumali spisy jednotlivých klientů, abychom zjistili, jak, že, jak věci probíhají. Náš závěr je takový, že eh, soubor politik BNP Paribas, zejména v oblasti privátního bankovnictví v situaci offshore, odpovídá požadavkům, těm nejpřísnějším požadavkům eh, a eh, provádění těchto kontrol je náležité. Good. So. Dobrá, dívám se na hodiny a mám ještě dva řečníky za frakce. Za GUE je to Patrik Jarik a za zelené paní Eva Žoli. Navrhuji, abychom si vyslechli jejich dotazy a pak pouze, pokud budeme mít čas, ale jak vidím, nemáme, máme ještě dvě možnosti catch the eye, což tedy znamená krátké otázky a krátké odpovědi. Takže nejdříve zaguje Patrik Jarik. Kde ho máme? A zde, omlouvám se, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pro zástupce obou bank bych eh, chtěl eh, říci, že eh, se připojuji k tomu, co řekl kolega Michel. Odpovědi, které jsou poskytnuty, potvrzují, že kdyby nebylo došlo k odhalení Panama Papers, kdyby nebyl eh, tisk, tak by prostě se v těchto postupech dál vesele pokračovalo. To je jasný závěr z toho, co jste tady řekli. Protože nikdo eh, tady nezmínil případné možné nové mechanismy, které by se mohly objevit a jak jim předcházet. Pokud jde o Societe Generale, pokud jde o daňové ráje, jeden zaměstnanec Societe Generale v Lucembursku eh, vytvoří 39 krát více zisku eh, v Lucembursku než jiný eh, pracovník banky. Jak je, jak je to možné? Ano, prosím. Ne, Societe General to je. Ne, BNP Paribas. Jde o Societe General, tak pardon. K těm dvěma otázkám. Já myslím, že můžeme ostatně s BNP Paribas mluvit um, jedním hlasem v té první části. Vy uh, vlastně uh, říkáte pravý opak toho, co my tvrdíme, protože my tvrdíme, že už v roce 2009-2010 před aférou Panama Papers jsme my zavedli kontroly daňové správnosti našich klientů. Eh, to byl proces, který pak v roce 2015 skončil, ale ten proces začal už v roce 2009. Začali jsme evropskými daňovými poplatníky. Čili my jsme se do této věci pustili mnohem dříve, než došlo k odhalení Panama Papers mezi lety 2009 až 2015. Jsme eh, snížili na desetinu eh, firmy offshore. Tak to už samo, myslím, ukazuje, že se situace má jinak. A pokud jde o, ten, o tu výnosnost eh, pracovníků v Lucembursku, to dám slovo kolegyně. No já bych jenom chtěla eh, připomenout, že už od roku 2009 eh, jsme vytvořili postupy, které se týkaly těch firm uh, eh, offshoreových. Nečekali jsme na odhalení Panama Papers, bylo to už od roku 2009 u nás také. No, eh, ta otázka, která se týkala Lucemburska. Já přesně neznám to číslo, které vy uvádíte, ale konkrétní případ Lucemburska, eh, to je prostě banka, která má 1400 pracovníků, není to malá banka. A uh, ano, jistě je velmi rentabilní z hlediska investic. To jsou situace, které ale se vůbec netýkají privátního nebo soukromého bankovnictví. Děkuji. V dobách derivátů, krátce před a během finanční krize, krize finančních trhů, jeden investiční partner banky Deutsche Bank v Londýně vydělával sedmkrát více než předseda představenstva. To bylo, to byly takové, jak si to taková, takové ty přemrštěné události přes finanční krizi, tomu se budeme ještě jednotlivě věnovat později a nyní jako poslední za zelené paní Vežolí. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik konkrétních otázek na pana Patrika Suje. Eh, za prvé, kde jste začali pracovat s Mossack Fonseca? Můžete nám říci, zda Societe General eh, podepsala nějakou smlouvu eh, v roce 2010 s Mossack Fonseca? A pokud ano, tak na jak dlouho, z jakého důvodu a za kolik peněz? Mossack Fonseca byli jediný prostředník, který zprostředkovával služby offshore. Jste stále v kontaktu s Mossack Fonseca nebo s nějakým jiným prostředníkem takového typu offshore? A když eh, doporučujete nějaké prostředí offshore, doporučujete právě Panamu, protože tam je nejméně drahá ta spolupráce? Kolik eh, eh, offshoreových společností za poslední tři roky jste zapojili do Malty? Proč mluvím o Maltě? A proč právě do Malty? A kolik vašich klientů bylo tedy mm, držiteli akcií na Eh, bezejména tedy. Eh, pan Patrik Svět nám neřekl celou pravdu, pokud jde o skutečné majitele nadací. A to je právě tady ta otázka eh, nadace Russo Elvalve. Řekl, že to, že majitelem není Societe General ale asi se 28. února nedíval na televizi, kdy všichni televizní diváci mohli vidět e-mail mezi Societe General a Mosek Fonseca, kde je výslovně řečeno, že Societe General je majitelem tady toho, této struktury. Z toho by možná bylo také dobré vyvodit určité eh, důsledky. Znovu se podívat na ten televizní pořad a zeptat se těch, kdo mají pravomoci, jako je tady zde přítomný pan Alo, co se s takovým případem dá dělat. A já bych ještě se obrátila na pana Alou. Vy asi eh, znáte mnoho těch compliance officer v bankách. Nebylo by normální, že spíše než aby informaci posílali správní radě nebo řediteli, aby to posílali ty informace vám přímo nebo prokuratuře přímo, když najdou nějaké nenormální situace. Dnes tomu tak není. A nemyslíte si, že praní špinavých peněz je velký biznis a ve skutečnosti je tady vlastně boj o to získat podíl na tomto trhu. Dobrá, děkuji mnohokrát. Toto byla nyní poslední otázka. Pane Světe, eh, byl obráti, paní poslankyně se obracela přímo na vás, jako to na zástupce Societe Generál, takže prosím. No, já určitě nebudu schopen odpovědět na všechny konkrétní otázky, paní Žoli. Ale eh, případně můžeme se k některým bodům dále vrátit. Nevím, kolik firm mohlo být založeno na Maltě, opravdu to nevím. A já nemám pocit, že zrovna Malta byla nějakým územím, kde by se koncentrovaly takovéto firmy. A pokud jde o vztahy z Mossack Fonseca, no ty vztahy vznikly už dávno, jsou velmi staré Eh, Panama Papers hovoří o určitém počtu eh, firm, které už existovaly někdy eh, začátkem 90. let, čili to byly hodně staré firmy, ale musím říci, že všechny tyto vazby byly zrušeny, zastaveny a čísla nebo počty firm, Eh, ještě vyjadřují určitý menší počet, ale to jsou ty, kde ještě celý proces toho ukončení neproběhl. Já mm, jsem neviděl ten mail, o kterém hovoříte v televizním eh, pořadu, ale já jsem si jistý, že Societe General nebyla majitelem eh, té struktury offshore a nějaký mail, který já neznám, tu situaci nezmění. Prostě realita je taková, že Societe General není majitelem. Eh, prostě eh, bylo to vytvořeno pro nějakého klienta. Alo, das Wort. Děkuji, jako poslední pan Alo. Ja, doch, es war, äh, Frau... Ano, paní kolegyně, to byla odpověď. Eh, pravděpodobně pro vás nebyla uspokojivá, ale mohu nám to ještě písemně doplnit s konkrétními údaji. Pane Alo, prosím, já musím hledět na čas. Prosím, pane Alo, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Ano, úloha eh, těch eh, útvarů, eh, které sledují situaci, komu, komu dávají informace, dávají to rovnou, rovnou prokuratuře nebo to dávají svým nadřízeným v bance. My máme článek 40, který umožňuje přímo informovat prokuraturu a někdy k tomu tak skutečně i dojde. Prostě oznámení takového podezření, je e, situace, kdy banka považuje některé věci u svého klienta za podezřelé a pak to, pak to um, ohlásí. Tady prostě může ten příslušný dozorový útvar rovnou informovat prokuraturu. Teď e, ptáte se, zda v rámci banky by měla být nějaká samostatná složka, nějaký samostatný útvar No, to je otázka, která je definována um, zákonem, kde je jasně řečeno, kdo co má dělat. V dnešní době je prostě na posouzení každé banky. A ten eh, orgán, který provádí kontrolu, eh, se může rozhodnout, že předá tu informaci o tom podezření eh, přímo třeba naši eh, trakfin. Nebo otázka celostátního dohledu nad bankovním sektorem se také může samozřejmě k věci uh, vyjádřit a možná ještě daleko lépe než trakfen. Uh, jaký je pak nejlepší systém, který by eh, zajistil kolektivní souhru, soulad. No, tady to je samozřejmě otázka. Je. Děkuji mnohokrát. Pokud to vidím správně a chápu správně, tak jste nám ještě oznámili, že nám dodáte písemné návrhy, ať se to týká způsobu chování, či vašich zkušeností, či odpovědí na ještě otevřené otázky. Děkuji mnohokrát všem přítomným že se mezi nás dostavili, byli ochotní s námi diskutovat, i když nemohli nebo nedokázali zodpovědět veškeré dotazy. Přesto bych rád nyní náš první panel uzavřel. Přeji vám šťastnou cestu domů. Můžete zůstat i dále zde. Vše toto je dokumentováno a veřejně vysíláno. Nyní eh, bude následovat maximálně pětiminutová přestávka, abychom se mohli vyměnit a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 Wir setzen Beratung Tedy budeme pokračovat eh, v našem zasedání a prosím kolegy a kolegyně, aby se usadili, respektive o to, aby své hovory vedly před dveřmi tohoto sálu. Nyní tady velice rád zahajuji druhý panel a vítám zde jeho účastníky. Jedná se o situaci ve Švýcarsku. Již na úvod jsem uvedl, že nám chybí zástupce obou bank, které jsme si pozvali. Jeden řekl, že bude mít čas, že bude k dispozici podni- později, druhá banka prostě odřekla svou účast. A proto je tento panel z tohoto pohledu eh, ne, eh, nedokonaný, není tedy Eh, úplně tak, jak jsme si přáli. Máme zde mnoho expertů, jako prvního zde zdravím Oliver Címalma z listu Zontax, Zeitungen Le Matin Dimanche ve Švýcarsku, je to investigativní novinář a člen Mezinárodního konzorcia eh, investigativních novinářů. Pak se máme Jean Bernarda Schmidta, což je státní zástupce, který se zabývá komplexními kriminálními případy z Ženevy. Pak je zde Peter Lutz, což je předseda samoregulační organizace, která bojuje proti praní špinavých peněz. Eh, eh, a zaštítěné je švýcarskou asociací notářů a právníků. A pak je zde Giuseppe Marino, profesor po praxi národního daňového práva z Milánské univerzity. Srdečně vás zde vítám, pane profesore Marino. Navrhuji, byli jste zde přítomni, takže jste viděli, jak probíhal první panel, takže navrhuji, aby pan Cílman začal svým úvodním projevem a Jistě budete moci také něco říci o tom, že banky nebyly ochotny zde dnes být tak, e, s námi. Takže prosím, pane Cilmane. Děkuji. Já nevím, nakolik se mohu vyjadřovat k tomu, že Credit Suisse dnes není e, zastoupena. E, každopádně jsem rád, že mezi sebou máme zástupce právníků, to je důležité. Já jsem zde ve své roli novináře a Eh, představím vám naše zjištění ohledně Švýcarska. Eh, panemské dokumenty, jak všichni víte, eh, poukázal na existenci 40 tisíc různých takových krycích společností, které nějakým způsobem jsou zhusta napojeny na společnost Mossack Fonseca. Řada z těchto eh, společností byla spravována eh, švýcarskými bankami nebo právníky, eh, prostředníky vlastně za posledních asi 40 let. Důležité je, že se na to musíme vlastně podívat v průběhu času. Takže tady na tomhle slajdu vidíte všechny ty aktivní firmy, které byly spravovány ze Švýcarska mezi lety 78 až 2015. Zajímavé na tomhle slajdu je, že vlastně k takovému eh, vrcholu eh, došlo v roce 2008. Eh, tyhle ty takzvané shell společnosti byly využívány proto, aby eh, různé společnosti nemusely nebo banky nemusely naplňovat eh, nařízení Evropské unie o přímých úsporách. A eh, proto vlastně se to pojí i tady s tímhletím rokem 2008, protože tam vlastně byla, řekněme, jakási mezera v zákoně, která byla potom uzavřena. Za posledních deset let potom tyhle ty společnosti postupně takhle klesaly tyhle ty eh, shell companies, tedy jakési fiktivní společnosti eh, vlastně, potom um, eh, ustoupily a začaly tedy dávat prostor spíše společnostem různým advokátním kancelářím, právním společnostem a jiným typům, tedy prostředníkům. V roce 2015, to jsou vlastně nejnovější informace, které máme o Mossack Fonsece Pořád zde máme asi 34 tisíc společností, které vlastně jsou zpravovány, z nich asi 7300, zhruba 20% tedy ze Švýcarska. Právě proto tedy vidíte, proč Švýcarsko hraje takovou prominentní roli v těch panamských dokumentech. Hm. Problém je, že když se na to díváme jaksi z novinářského úhlu pohledu, tak řada těchto společností, které jsou tedy spravovány se Švýcarska, a mají problematické klienty a vlastně e, jakési problematické zdroje financování, my novináři, když jsme se podívali, když jsme se zaměřili na tyhle ty eh, společnosti, když jsme se zaměřili na to, zda mají nějaké problémy ve schodě, kdo přesně má pod kontrolou tyhle ty společnosti, kdo přesně je vlastníkem, to bylo opravdu problematické, proto jsme se na to trošku zblízka zaměřili a ukázalo se, že mm, malá část těchto společností vznikly a byly spravovány švýcarskými bankami a byly také pod dohledem um, dohle, dohledového orgánu ve Švýcarsku, který se jmenuje FINMA. Potom máme eh, větší část, která je zpravována různými advokátními kancelářemi, právními kancelářemi a eh, těmi takzvanými fiduciárními společnostmi ve Švýcarsku. Eh, jsou tam vlastně nejrůznější typy ale kdo tedy tvoří tu většinu, ta červená políčka eh, toho napojení na Mossack Fonseku? Ha, zajímavé je, že tyhle ty eh, vlastně firmy nebyly vůbec pod žádným dohledem. Můžete se zeptat, jak je to vůbec možné a jak, je, jak už jsem vám říkal minule, Mossack Fonseca má velmi chytré nabídky, které eh, dává zejména švýcarským ehm, firmám. Eh, my jim říkáme takzvaní podvodní ředitelé. Eh, většinou jsou to tedy eh, vlastně zaměstnanci Mossack Fonseca, kteří v podstatě vystupují jako ředitelé různých fiktivních společností aniž by vůbec cokoliv věděli o fungování těchto společností. Vlastně máme třeba jednotlivce, kteří takhle spravovali více než tisíc společností. Eh, problém se švýcarskou legislativou je takový, že pokud eh, někdo používá ve Švýcarsku tyhle ty podvodné eh, ředitele s panami, zákon to tam nepovažuje za finančního prostředníka a proto se nemusí pravidelně ptát, kdo je vlastníkem té společnosti, odkud ty finance přicházejí. zákon by se jich pouze týkal ve chvíli, kdyby tedy nějak aktivně prali špinavé peníze. A my, když se tedy vrátíme k těm eh, švýcarským společnostem, které jsou napojeny na Mossack Fonseku, tak vidíme, že téměř 90% takovýchto společností, které jsou spravovány ze Švýcarska, zejména tedy i švýcarskými eh, právními společnostmi a fiduciárními společnosti, eh, vlastně Eh, neměli vlastně žádný dohled. Takže je to malá země, ale může mít velké dopady eh, ohledně tedy eh, dopadu panamských dokumentů. A to proto, že většina těch problematických případů v panamských dokumentech je napojeno právě na tyto nedohladované společnosti Mossack Fonseca, kde vlastně e, se příkazy podepisují těmi fiktivními řediteli a vlastně je tam určité napojení e, zejména na pana Putina. Takže když se podíváme na ty články, které máme v panamských dokumentech, tak vlastně mezery v zákoně potom vedou k obrovským problémům, které máme, co se týče porušování zákonu. Tyhle mezery v zákoně mm, v podstatě nejsou ani legální, protože tady jde o e, porušení standardů FATF. FATF eh, také eh, provedlo inspekci ve Švýcarsku minulý rok a konkrétně kritizovalo to, že ve Švýcarsku tyto společnosti využívají mezery v zákonech, ale zatím prostě se nestalo nic eh, v tedy reakci na tuto kritiku. Určitě jste tady už slyšeli o různých takovýchto případech v bankách a bankovních účtech. Hmm. Takže mnohokrát děkuji. Vy už jste eh, začal hovořit, když jsme začali odpočítávat čas, ale to nevadí. Já bych nyní rád dal slovo panu Jean Bernard Schmidtovi, který je státním zástupcem v Ženevě. Prosím, máte slovo. Well, uh, Mr. Chairman, thank you. Děkuji, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, eh, členové tohoto výboru. Já zde přednesu eh, své stanovisko, není to tedy stanovisko vlády eh, v Ženevě, či státní zprávy v Ženevě. Nevím, zda mohu souhlasit s kritikou eh, pana Zilmana. Panamské dokumenty nebyly pro nás ničím novým ani překvapivým. Vraťme se zpátky e, v čase. Takzvaný apel de Ženev, který e, švýcarští a e, evropští soudci podepsali v roce 96. Tam už se kritizovali takzvané offshoreové struktury, které se používají nejenom pro daňové úniky, ale také pro nejrůznější trestné činnosti. Potom v roce 2003, paní Žoli to bude vědět, kdy eh, vlastně proběhla eh, eh, další prohlášení ohledně offshoreových strukturách, a tady ty panamské dokumenty neprojevily nic nového. Nicméně většina těch případů, které se takto vyjavily, už byly i známy. Když pan Zilman řekl, že tyto offshore struktury jsou jaksi eh, pod kontrolou Švýcarů, ale vlastně nejsou pod žádným dohledem, tak musíme odlišovat mezi strukturami, které mají eh, bankovní účet ve Švýcarsku a mezi těmi, kteří nemají účet ve Švýcarsku. Ti, kteří ten účet mají, tak eh, banky či eh, finanční prostředníci jsou zákonem povi, ze zákona povinni eh, provádět hloubkovou kontrolu klientů, kontrolovat jakékoliv podezřelé transakce při správě těch účtů a podobně. Takže fakt, že to je offshoreová společnost, nemá zas tak velký dopad bankovní tajemství nic neznamená. Já jako státní zástupce, pokud si hledám společno, eh, banku, pokud si hledám informace o některých eh, účtech, eh, mohu tohleto překonat. Jediné, co máme, je vlastně profesní, tedy povinnost mlčet ze, stranu, ze strany právníků to my tedy akceptujeme pouze v případech, kdy eh, právník vystupuje jako typický právník. To znamená eh, eh, něco, co se týká jeho typických činností právníka a nikoli finančního prostředníka, což je vlastně funkce, která se z jeho právní rolí nikterak nepojí. A to je pro nás tedy velmi důležité ve chvíli, kdy regulujeme ty bankovní účty já jako člověk z praxe tedy mohu jít do jakékoliv švýcarské banky, hovořili jsme o těch skutečných vlastnících, e, o lidech, kteří disponují tím účtem. Já ale mohu jít do jakékoliv e, banky ve Švýcarsku říci, že e, mám nějakého pána A a zeptat se, zda je skutečným vlastníkem nebo zda disponuje takovýmto účtem. A tu odpověď musím dostat, protože ty banky mají nějaké rejstříky a odpoví mi na to. Je to mnohem eh, komplikovanější, pokud s těmito otázkami se musím obrátit do zahraničí. Nebudu eh, zmiňovat žádnou konkrétní zemi, ale dokonce v rámci Evropy. Eh, pokud se vydám do jedné ze, šví, ze sousedních zemí a zeptám se, je pan A skutečným vlastníkem tohoto účtu, ehm, nedostanu konkrétně odpověď. Tolik tedy z mé strany a samozřejmě rád zodpovím na jakékoliv otázky. Problémy tedy nastávají ve chvíli, kdy se obracím do zahraničí v rámci eh, tedy vzájemné právní pomoci, eh, protože tam už dochází ke koordinování nejrůznějších soudních systémů a podobně. Eh, v posledních letech ale je to, se to stává čím dál rutinnějším postupem, zejména tedy ve spolupráci s našimi evropskými kolegy. V podstatě před deseti lety to byla úplná prehistorie ve srovnání s tím, če, co můžeme všeho dosáhnout dnes ono, e, vlastně ta spolupráce potom probíhá poměrně rychle. Švýcarsko nikdy neodmítlo žádosti o právní pomoc v fiskálních oblastech. My tedy o, odlišujeme daňové úniky a daňové podvody to, že tedy máte nějaké finance z vlastní země v nějaké eh, offshoreové společnosti nebo na nějakém číselném účtu, se často považuje tedy eh, za eh, systém, který vlastně potřebuje právní pomoc. Například případ pana Kauzaka, tam vlastně to trvalo asi dva týdny, než se informace dostaly do Francie, takže to opravdu není nějaký velký problém. Já tedy v praxi se eh, denně potýkám s, s takovými to případy, eh, kdy eh, máme potřebu poskytnout právní pomoc. Sieben Minuten gehabt. Děkuji mnohokrát. Měl jste 10 minut a omylem došlo k tomu, že byl stisknut signál, ale já bych hned dodal otázku. Vy jste hovořil o, jedno, o jedné ze sousedních zemí, která odmítala podávat informace. Já se ptám, která to byla. Máte několik větších sousedů a dva menší sousedy. To spíše písemně. Já tady opravdu eh, nechci takhle do někoho tepat. Eh, řada mých zahraničních kolegů se musí řídit eh, vlastní legislativou. Mm, samozřejmě jsou často ochotni pomoci, ale někdy je to pro ně těžké. Ono, často je to také otázka času. Eh, my jsme například měli ve Švýcarsku problémy s penězi takzvaných kleptokratů. Ve Švýcarsku máme jurisdikci nad praním špinavých peněz to je tedy trestný čin. A vlastně můžete takhle proprat eh, eh, výsledky vlastní eh, trestné činnosti. Ale vlastně pro nás velmi důležité je slovíčko v zahraničí. A někdy je Eh, vlastně těžké tedy poskytovat tuhle tu právní pomoc, pokud eh, tyto země nerespektují eh, právní stát. A to je v podstatě asi hlavní problém, se kterým se potýkáme v těch mezinárodních případech. Pokud chcete odpovědět písemně ještě takový dodatek, je možné, že se jedná o mou vlast, o Německo? Ne, opravdu, já nemám žádné problémy s evropskými kolegy. Hodně kritiky se sneslo na hlavu Spojeného království. Já eh, na hodně případech spolupracuji se Spojeným královstvím, oni ale opravdu dobře pracují, mm, profesionálně pracují, oni mají vlastní problémy se svými eh, soudy. Tak do, dobrá, takže tu odpověď dostaneme tedy písemně, nebudu už na tom teď eh, trvat. Každopádně tedy děkujeme. A nyní dám slovo panu předsedovi eh, Petru Lucovi, který předsedá eh, asociaci eh, notářů a advokátů a zodpovídá tam tedy za otázky praní špinavých peněz. Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové, musím hned na počátku jednu věc korigovat. Jedná se o samoregulační organizaci, není to ani svaz notářů, ani svaz advokátů, je to samostatná organizace, které se ovšem tyto dva svazy, tedy notářů a e, právníků, advokátů, jsou do ní při, připojení. tady krátce něco řeknu o tom o praní špinavých peněz a zákonem ve Švýcarsku, týká se to, je to, dává to kontext eh, k otázce panamských dokumentů a roli eh, advokátů a právníků této problematice. Téma tam mám zde eh, vám tady jsem to uváděl, mám to tady tady rozčleněno a i hned začnu. Koncepce praní špinavých peněz ve Švýcarsku má dvě úrovně, je tady všeobecná trestně právní úroveň podle švýcarského trestního zákonníka. Máme článek 305 bis, který zakazuje praní špinavých peněz. To je obdobná úprava, jako máte eh, v celé Evropské unii. Pak zde máme další ustanovený, to je 305 ter. To platí pro ty osoby, které berou z hlediska své profesní činnosti peníze a spravují je, nebo mají peníze k dispozici, které spravují pro někoho jiného. pak tady máme článek 260 Quinquies, Eh, tam se jedná o financování terorismu. Dále máme druhou úroveň a to je eh, úroveň finančního prostřednictví. Tady máme spolkový zákon proti, o, o, o potírání praní špinavých peněz a financování terorismu a odpovídající prováděcí výnosy. K těm také patří eh, reglementy samoregulační organizace v Švýcarsku. Tyto rámce či pravidla byla původně velice individuálně. Individuálně se to opravovaly jednotlivé organizace, ale během posledních 15 let tato pravidla byla přizpůsobena eh, kritériím FINMA, to je švýcarský dohledový orgán, dohled na finančními trhy a mm, výsledek je, že pouze v několika malých odchylkách je tady rozdíl od těch obecních předpisů. Eh, ty vlastní organizace mají jistou svobodu, která se týče pravidel pro chování, jak se tedy mají chovat finanční zprostředníci, co smí a co nesmí, jaké dokumenty mají vystavovat a vypracovávat a jak mají identifikovat svého smluvního partnera, kdy mají co oznamovat a tak dále. Toto je v podstatě u všech samoregulačních organizací stejné. Jedná se o jistou spolu, spíše o spoluregulaci, než že by se jednalo o čistou samoregulaci. E, k jednotlivým pilířům e, potírání praní špinavých peněz. Pokud se díváme na to, kterých osob se to týká, tak zde máme tady tu tabulku, článek 305 bis, to je tedy vlastní daní, peněz, tam se to týká veškerých osob, tedy samozřejmě i právníků. I sám právník může se dopustit praní peněz a každý právník k tomuto čemu může napomáhat či podněcovat a nebo být i spoluviníkem. Což znamená, že zde to platí také samozřejmě pro notáře a také pro právníky, ti podléhají stejným povinnostem mají stejný kodex povinností jako všichni ostatní. Tady je důležité vědět, že v případě právníka, který má veškeré vzdělání, zkušenosti a znalosti, můžeme rychleji předpokládat, že to měl vědět, že tedy jednal záměrně a že měl vědět, že ty peníze pochází ze zločinné činnosti a proto je možné ho v podstatě trestat, potrestat přísněji, než když jednáme s osobou, která nemá stejné zkušenosti a stejné vzdělání článek 305 TER, to jsou finanční služby, eh, které se týkají profesního zacházení s penězi a s financemi. Tady se to týká pouze těch osob, které skutečně jsou činy v této oblasti služeb právníků se to týká pouze v případě, pokud měli možnost eh, eh, jak si disponovat cizím majetkem, investovat tento majetek anebo ho nějakým způsobem převádět. To je velký rozdíl, já se k tomu ještě vrátím. To je tedy naše koncepce která v podstatě odpovídá koncepce, které je na celém světě. O co jde? Jde o to, abychom zabránili tomu, aby cizí peníze, které pochází z kriminální činnosti, dost, se dostaly do toho takzvaného čistého oběhu. Není tedy, a da, pak není možné, aby byly peníze dávány k dispozici pro financování terorismu a tam, kde je možné tomu zabránit, je důležité, aby tedy nebyly nějaké zdroje peněz zakrývány. Takže know your customer, know your transaction, tedy Důležité tedy, aby bylo všechno dokumentováno, hlášeno a blokováno. E, další skutková postata ta se týká zejména toho, že je důležité potrestat i spoluviníky a ti, kteří podnecují k takovéto činnosti, což se tedy týká rovněž také právníků. Další bod. Tam se jedná o otázku, kdo je, je pokládán za finančního prostředníka. To jsou jinak banky, ale také další subjekty a také v podstatě v určitém všeobecném smyslu veškeré osoby, které eh, vykonávají činnosti, které jsou zde uvedeny. Takže je to zpráva majetku, služby v oblasti eh, platební, uchovávání, fakt. Pokud eh, takovéto činnosti provádí právník, tak je pokládán za finančního prostředníka a podléhá tomuto ustanovení. Dále, co se týče dohledu, tady máme SRO, to jsou ty samoregulační organizace, a finanční prostředníci jsou takto kontrolováni, vzdělávání a onování. Ty sankce jdou až k vyloučení, což v podstatě známa, znamená zákaz vykonávání profese této činnosti dále. Dohledový orgán FINMA kontroluje své vlastní finanční prostředníky, ale také e, ty samoregulační organizace. E, tyto samoregulační organizace prověřuje FINMA každoročně v tom smyslu, že chce vědět, zda tedy ty SRO, samoregulační organizace, dodržují dodržují veškeré předpisy. Eh, profesní tajemství platí pouze v těch oblastech, kde právníci provádějí svou klasickou činnost, ke klasické činnosti patří obhajování před soudem, poradenství v občanských či trestně právních věcech, podpora při strukturování koncernů a další obdobné záležitosti. Spolkový soud a FINMA za posledních 15 5 vypracovali jasnou hranici mezi tím, co tedy patří k těm klasickým činnostem právníka a k těm dalším činnostem, které tedy nepatří mezi ty klasické. Zde na, této, na tomto slajdu vidíte celou řadou činností, které jsou, spadají do té klasické a které nespadají do těch klasických. Myslím si, že eh, to celé vysvětlit eh, asi za 7 hodin 37 vteřin bylo skutečnou výzvou a já doufám, že jsem vám poskytla aspoň jistý základ pro to, abyste měli nějakou představu. Děkuji, pane Luci, dal jste nám tady velice dobrý a pregnantní přehled, který jste nám poskytl již předem písemně. Děkuji mnohokrát a proto předávám i hned slovo panu profesorovi Giuseppe Marifnovi, který je profesorem pro teorii a praxi mezinárodního daňového práva z Univerzity v Milánu. Prosím, pane profesore Marino, máte slovo. Pane předsedo, vážení členové výboru pana, děkuji vám za toto pozvání k diskusi tak aktuálního tématu. Švýcarsko patří eh, k jedné z nejcivilizovanějších zemí, zná velmi dobře předpisy v EU i mimo EU a také eh, je charakterizováno dlouhou sociálně eh, hospodářsko-politickou stabilitou. A eh, je to země, která požívá úcty v mezinárodním eh, společenství. Kdykoliv nestabilita se rozvíjí v nějakých okolních zemích, tak tady naopak je považováno Švýcarsko za zdroj eh, stability. Eh, když G20 zrušila bankovní tajemství a když později eh, se také vyjádřila otázka mm, vkladů nerezidentů, tak se tady hodně zvýšily naopak vklady. To je paradox, který si zaslouží určitou pozornost. Finanční sektor představuje 11 HDP. A bankéři mají také politickou, politický vliv, který eh, překračuje Eh, jen hospodářský vliv. Čili tady můžeme říci, že je tady velká snaha, aby se udrželo určitý status quo. Ano, rozhodně Švýcarsko bylo považováno za bezpečný přístav pro různé eh, finanční prostředky, které unikaly eh, fiskálním kontrolám. A je to vlastně tady takové dilema respektovat Eh, principy, eh, ale zvážit také princip teritoriality. Nová dimenze teritoriality vzhledem ke globalizaci přináší obrat eh, ve vnímání švýcarských regulátorů kde toho, jak se Švýcarsko chová z hlediska mezinárodních financí, jak se naopak porušuje některá pravidla. 1. lednu 2017 automatická výměna informací je realitou a není už přijatelné odmítnout mezinárodní spolupráce v daňových otázkách nebo odmítnout mezinárodní spolupráci v trestně právních otázkách, eh, neboť se tady obecně přijímá stejná definice eh, praní špinavých peněz a také další trestné činnosti. Pro eh, švýcarské eh, privátní eh, bankovnictví to znamená, že také mm, právníci a správci majetku ztratí určitou část svých klientů v offshoreovém prostředí a současně se musí soustředit také na určité jednotlivce mm, sídlící v Švýcarsku. A to v případě, kdy už nebudou mnohem výhodnější než v jiných evropských zemích. Také vydání povolení pobytu bez materiálního nějakého návaznosti na švýcarské území, tak eh, je tady možná další eh, snaha, jak porušit automatickou výměnu informací. Eh, tak, jak by měla platit eh, od začátku roku 2017 podle standardů OECD. Automatická výměna je možná pouze tehdy, pokud ti jednotliví eh, lidé jsou, mají tedy bydliště tam, kde dochází k těm vkladům. Společné standardy podávání zpráv by se měly zlepšit. Pokud nějaký Jednotlivec je tedy, eh, jak má bydliště, jak v, třeba v Itálii a ještě v jiné zemi a také v Švýcarsku. Tak potom ta švýcarská banka nezašle ty finanční informace do Itálie. Potom máme zprávy eh, vzájemného hodnocení, které se vztahují také na financování terorismu. To bylo tedy zveřejněno v roce 2016, jak už to říkal pan Zilman. To byla zpráva, která jasně řekla, že Švýcarsko udělala hodně kroků pro to, aby došlo k eh, podpoře toho systému vzájemného hodnocení. Stále tam ale zůstávají problémy, takže vlastně tady jde o důležitou roli dohledu. Je potřeba, aby se posílily kontroly ehm, schody s nařízeními, kontroly různých postupů ve všech těchto institucích. A také samozřejmě je potřeba eh, eh, zpřísnit pravidla pro ty eh, právní společnosti i pro ty fiduciární společnosti. Zde je také potřeba zajistit eh, efektivní systém sankcí, tak abychom dosáhli vlastně opravdu informace, eh, které potom by byly užitečné a které by, se, eh, které by si mohly mezi sebou vyměňovat finanční spravodajské jednotky. Mm, vstoupila v platnost také bilaterální dohoda o, e, mezi EU a Švýcarskem, kde vlastně jde o boj proti pašování a vlastně zneužívání různých veřejných zakázek a podobně. Také máme návrh Evropské směrnice o ochraně eh, evropských finančních zájmů. také vstoupí v platnost čtvrtá směrnice o praní špinavých peněz, to bude v červnu tohoto roku. Tam hned v prvním článku se definuje zločin praní špinavých peněz, kde vlastně jde o ne, eh, o tedy bankovní instituce, eh, různé takovéto eh, zástupné společnosti a další z neevropských zemí, důležité je také vlastně, aby švýcarské banky nefungovaly jako nějaké vlastně offshoreové mm, firmy, aby vlastně eh, nějakým způsobem tedy byly eh, jakýmsi přemostěním mezi Evropou a těmito offshoreovými společnostmi. Trump také schválil eh, nulování eh, různých eh, dohod, které už platily. To znamená, že třeba ropné společnosti nemusí zveřejňovat, komu platí proto, aby tedy měli, aby jim dobře fungovalo podnikání. Upozorňuji tedy, že eh, kromě eh, třeba Švýcarska máme eh, jiné rizikové země, jako jsou tedy právě Trumpovo USA nebo post-Brexitové Spojené království. Budoucí směrnice bude harmonizovat evropský přístup k těmto vysoce rizikovým třetím zemím a budou schvalovat tedy dostupnost informací o skutečných vlastnicích Tady samozřejmě jde také o propojení různých eh, vnitrostátních rejstříků a také o spolupráci se, zeměmi, jako je například Švýcarsko nebo eh, Lichtenštejsko a další. Ono to bylo už vlastně v předchozím návrhu eh, té evropské směrnice. Je potřeba to ještě doplnit na základě vlastně toho, o čem se tady bavíme dnes v Evropském parlamentu. Já si umím představit scénář, kdybychom e, zvážili e, také zavedení e, evropského tarifu na zboží, které přichází ze Švýcarska, pokud je to nějak napojeno na ty offshore firmy, a také vlastně vyhodnotit roli bankovních licencí pro ty bankovní instituce, které vlastně využívají soudní systémy takhle vlastně i ještě další než Švýcarsko, ale jako například i třeba právě USA. Děkuji. Dank, profesor Marino. Děkuji mnohokrát, pane profesore Marino. Opět začneme s našimi otázkami, takže nejdřív pan Kofot a pan Ježek poté. Děkuji, děkuji také mnohokrát za prezentace. Nejprve bych rád řekl, že je nepřijatelné, že eh, švýcarské banky, eh, o kterých se tady hovoří, eh, odmítly přijít do našeho výboru. To v podstatě úplně odmítají vlastně kontrolu demokratických institucí. A já si myslím, že tyto banky bychom tedy měli zakázat Měli bychom jim zakázat vlastně takto e, přístup do Evropského parlamentu jako lobbysté, e, a, co by tedy e, lobbysté a podobně. Ale nejprve mám otázku na pana Olivera Zilmana. Vy jste měl opravdu zajímavou prezentaci a Řekl jste, že tahle ta velká mezera v, zákonu, v zákonech ve Švýcarsku, kterou samozřejmě okamžitě využil Mosak Fonseca, ehm, máte třeba informace ještě o podobných eh, aktivitách eh, různých ehm, jiných společností ve Švýcarsku eh, víme, že eh, Mossack eh, Fonseca není vlastně jedinou takovouto právní společností, která vlastně poskytuje takovéto služby. Těch je mnohem více. Myslíte si, že tedy někdo takhle funguje ve Švýcarsku vlastně se stejným typem metodologie, jakou využívá Mossack Fonseca? A na pana Šmita mám otázku. jak už říkal i pan Marino, Švýcarsko je vlastně takovým eh, rájem mm, tajnůstkářství a eh, daňovým rájem vlastně uprostřed Evropy. Máme tedy nějaká probíhající vyšetřování, která by vedla k tomu, že se eh, že tedy eh, přestanou fungovat některé tyto společnosti, které jsou jmenované v panamských dokumentech, že vlastně tedy eh, se také pozastaví některé firmy, které mají napojení na Mossack Fonseca. Děkuji. Děkuji, kdo si přeje začít? Vy, prosím. Děkuji. Děkuji. Tak my jsme eh, kontaktovali některé panamské firmy vlastně po těch panamských dokumentech, po jejich zveřejnění a eh, zeptali jsme se vlastně na ty též otázky a dostali jsme ty též odpovědi. A sice nejsme zodpovědní, zodpovědní jsou Švýcaři. Ale my také víme, že oni taky používají tyhle ty eh, fiktivní ředitele. Eh, tenhle eh, systém jsme zaznamenali velmi často. Hm. Pan státní zástupce tady říkal, že bude kontrola ve chvíli, kdy budou používat švýcarské účty, ale oni to nedělali. Takže oni vlastně ustanovují hm, společnosti ve, svý, ve Švýcarsku, ale ty účty mají v zahraničí, což samozřejmě vlastně zase eh, se potom vrací i k typu eh, systému, který využívali Rusové. Eh, v, těch, vlastně v, ruským, v ruském případě vidíme řadu smluv, které, nebo kontraktů, které potom mají skrytý vliv na média, na zbrojní průmysl. A všechny tyhle ty kontrakty vlastně probíhají eh, různými eh, právními firmami ve Švýcarsku, ale nejsou, není tam žádný, nevstupuje do toho vůbec žádný eh, účet bankovní, takže Samozřejmě tady jde taky vlastně o riziko ztráty dobré pověsti pro Švýcarsko. Děkuji. Děkuji, pane Cilmane. Nyní pan Schmidt, prosím. Já souhlasím s tím, co říkal pan eh, Zilman. Má jurisdikce je vymezená eh, samozřejmě hranicemi mé země. Takže co by státní zástupce, eh, mohu říct, že pokud nějaký švýcarský občan, ať už je to právník či nikoli, provede něco na zahraničním území, já nevím, třeba financuje terorismus nebo drogy nebo něco jiného, já Eh, mám tedy jurisdikci eh, nad tou osobou, ale eh, pokud chci získat důkazy pro tento zločin, to může být samozřejmě problematické ve chvíli, kdy tyto důkazy musím hledat v zahraničí. Samozřejmě, pokud je nějaká společnost ve, ve Švýcarsku, já e, mohu vtrhnout do, e, jejich spole, do jejich sídla, e, mohu tam zabavit e, dokumenty, počítače a podobně. To je možné. Ale otázka je, máme ve Švýcarsku podobné nabídky těch offshoreových společností? Já to takhle nevidím. Například ve Švýcarsku nemáme trusty, ale máme společnosti, které vystupují v roli takzvaných trustees, těch eh, trustů, které jsou třeba z Nového Zélandu eh, a potom zase vystupují ve Francii, v eh, Itálii, v jiných zemích. Vlastně hlavní problémy, kterým, eh, se kterými se potýkáme, je sběr těch informací. A fakt, že ty informace jsou vně mé jurisdikce. Mně vlastně ani nejde o to, jestli je to prostě nějaká fiduciární společnost nebo jiný typ společnosti, offshoreové společnosti a podobně. Pro mě je důležitá, důležité to umístění eh, pokud je to ve Švýcarsku, tak to není problém. Ve chvíli, kdy je to v zahraničí, tak se to eh, komplikuje. Ano, pokud informace není optimální, jak jste právě řekl, v, s velkými soustky zeměmi, ano. Pan kolega Ježek. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na eh, švýcarské združení advokátů. Chci se zeptat, zda tady je nějaká kontrola ze strany advokátní komory a jak často děláte kontroly přímo na místě a v čem vlastně, jak, jak probíhají ty kontroly, z čeho se skládají? Je tady nějaké křížová kontrola, dvojí zkontrolování? Eh, já se odkazuji na písemné odpovědi z vaší strany. Bylo, eh, byl dotaz, eh, kolik sankcí advokátní konora stanovila kvůli problémům například daňových úniků nebo mm, praní špinavých peněz. A vy jste odpověděl, že v té době nemáte informace. Tak já nevím, jestli teď už nějaké hrubé číslo máte těch sankcí, které byly vysloveny. Děkuji. Rád zodpovím vaše otázky z titulu své funkce předsedy samoregulační organizace. Ti, kteří tedy kontrolují v rámci našich samoregulačních organizací advokátů, ti to lidé každý rok či dva, tři, tři roky kontrolují právní kanceláře. Četnost kontroly závisí na rizi, riz, riz, situace, jaké riziko má ta odpovídající kancelář. Kdo hodnotí riziko této kanceláře? Hodnotíme to my na základě počtu témat, které zpracovávají a také na základě toho, jak se chovají a na základě eh, výsledků eh, minulých kontrol a také podle jejich hospodářského zaměření. Čím více případů, čím více případů o eh, problematických minulých kontrolách a čím rizikovější je jejich činnost, například PEPS, nebo v zemích, které platí za daňové ráje či za střediska korupce. Tím častější jsou potom kontroly z naší strany, které provádíme v tomto případě pak jednou za rok. Pokud se jedná o právníka, který má pět, tři, šest případů, které se týkají starších dám zprávy majetku starších dám, tak tam stačí kontrola každé tři roky. Jinak bychom každý rok kontrolovali stejně, stejné, stejných pět případů. I my musíme postupovat podle zásady přiměřenosti. Co se týče sankcí, možná ještě k té autokontrole. E, ve, ve švýcarských zákonech máme určeno, jaké, že tedy e, právníci, které kontrolují právníky, musí mít odpovídající vzdělání, je to asi více než 200 hodin během 3 až 4 let a nesmí být vůbec žádným způsobem ve spojení s kancelářemi, které kontrolují. Také hledíme na to, aby kancelář byla kontrolována maximálně dvakrát za sebou jedním kontrolorem, tedy tím též kontrolem, nebo chceme zabránit tomu, aby se někdo nějak za, příliš zapracoval do tematiky, a, či byl nějak příliš spojený s tou kanceláří a také chceme také dosáhnout toho, aby ten dal kontrolor další vlastně zkontrolovala i to, zda ten kontrolor před ním kontroloval správně. A není sankce. Já jsem to pochopil alespoň tak, že tím myslíte sankce, které se týkají panamských dokumentů na právní úrovni. Žádné informace o tom nemám. Nevím, zda došlo k otevření procesu na základě toho, co o tématu informovala média. Co se týče sankcí v rámci samoregulační organizace. Tady informace mám, ale bohužel jsou důvěrné, nemohu ji zveřejnit. Mohu vám ovšem říci, co jsme udělali, veškeré právní kanceláře, které se objevily zcela konkrétně v médiích, jsme speciálně zkontrolovali, šli jsme do těchto kanceláří a hovořili, hovořili jsme tam s těmi lidmi, dívali jsme se na dva, tři případy a kontrolovali je. U všech kanceláří které jsou jmenovány v rámci panemských dokumentů, jsme zpřísnili kontrolní mechanismy a provedli jsme tam hloubkovou kontrolu, či ještě tuto kontrolu provádíme. Obojí s cílem protože právě média tedy uvedla pozornost na tyto kanceláře, chceme zkontrolovat, zda je tam skutečně vše v pořádku. Doufám, že jsem tímto odpověděl na vaši otázku. Děkuji. Má někdo možná informace o počtu případů, které se dostaly k soudu, anebo o tom nikdo žádné údaje nemá? Pan Šmit, nevím. My máme e, ve Švýcarsku problém se statistikami. Opravdu. Je velice těžké vědět e, tyto věci a mnohokrát jsme se na to ptali v OECD e, Eh, za prvé máme eh, stále více a více obchodování s USA. Máme omezené zdroje a je tudíž eh, těžké prostě se vším jít k soudu. Jenom praktické je příklad. Já mám 50 případů na stole. Některé jsou velmi komplikované, zaberou hodně času na vyřešení. 50 případů za jeden rok. To máte méně než týden na jeden případ. A e, ten samotný případ trvá rozhodně déle než týden, takže e, my většinou se snažíme o nějakou dohodu a většinou se snažíme o peníze. No jistě, zločin se vyplatí, když vás nechytnou, ale když vám schytnou, je to jinak. Takže my se snažíme stanovit určitou pokutu v takovém případě. A konfiskujeme ty peníze. Čili to jsou věci zase, kde statistiky nedávají opravdu jasný obraz, věrný obraz reality. Dobrá, potvrzujete tedy to, co jsme eh, si vyslechli již v Lucembursku a i v dalších případech, totiž, že účinnost kontrol přímo souvisí s počtem osob, které jsou k dispozici, tedy s počtem těch kontrolérů, kontrolů či státních zástupců. Děkuji jako další za EPP, pan Luděk Niedermayer. Prosím, máte slovo. Děkuji vám a děkuji vám všem za to, že jste přišli. Eh, krásně jste rozdělení. Eh, a pře, někteří přesvědčují, že je situace dobrá, jiní, že není tak dobrá, tak já bych se k tomu ještě rád vyjádřila. Otázka, která se týká eh, doporučení. Pan Cilman a také profesor Marino uvedli, že mají určité Eh, námitky proti situaci ve Švýcarsku. Já se tam pana Cílmana, že zda řešení konkrétně tohoto problému by zlepšilo situaci, o které teď hovoříme. A druhá otázka se eh, týká přesně toho, o čem pan Schmidt právě hovořil. To je otázka počtu případů, tedy ten hrabý, hrubý odhad počtu případů. Vy jste řekl na úvod, že takový případ jako Panama Papers neodhalil nic nového a že ty případy, které byly odhaleny, eh, vlastně ty, ty, ty zločinecké případy byly odhaleny už předtím. Ty byly, to, byly to stovky případů, nebo jaký, jaký přibli, jaká přibližný počet eh, je to těch případů? Ať už to nakonec skončilo u soudu, nebo nějakou pokutou či dohodou. Eh, když hovoříme o té o obrovské množství informací, například z Panama Papers, tak evidentně je tady řada věcí, které jsou prostě legální. A podle vašeho odhadu, jak velké je to procento věcí, které jsou v pořádku, mm, oprávněné, legitimní a jaký je poměr těch eh, věcí, které je opravdu třeba vyšetřovat. A poslední otázka se týká vlastně vás všech, kdokoliv bude chtít odpovědět, možná pan Marino. My tady hovoříme o celkem chytrém chování těch lidí, jak jste právě řekl, pane Šmite. Oni vědí, že bankovní tajemství a otázka majitele účtu. To se velice, eh, velice kontroluje ve Švýcarsku. Tak si neotevřou účet eh, ve Švýcarsku, ale třeba použijí švýcarskou firmu Eh, nebo eh, od někud jinou to použijí prostě mm, banky tam, kde informace o majiteli účtu není tak striktně sledováno. Čili jak tu situaci řešit? Ano, řekneme, to není naše chyba, protože oni nepoužili banku ve Švýcarsku. Uh, Eh, nepoužili mm, právníky. No ale nakonec je tady něco, co je špatné. Nejenom, že vlády ztrácí příjmy ve prospěch někoho jiného, ale také se ztrácí důvěra ze strany společnosti. Jak tu věc řešit? Děkuji mnohokrát. Tři otázky. Kdo začne? Pan Cilman, prosím stručně a pak těm všeobecným otázkám, možná nakonec pak ještě pan Marino, prosím ho tedy efektivitě uplatňování eh, těch opatření. Já si myslím, že by to bylo velmi efektivní a to z toho důvodu, že situace tak, jak máme nyní, v podstatě nabízí eh, volbu eh, té právní firmě pokud chce převzít zodpovědnost a eh, podepsat to jako ředitel, anebo pokud ti ředitele, teda pokud ti klienti jsou pofiderní, tak v podstatě bude mít toho fiktivního ředitele. Tady je vlastně volba. A vždycky někdo té volby využije nebo dokonce zneužije pokud tedy mm, ta firma si může říct, pokud ten klient je pofiderní, tak já si tam prostě dám fiktivního ředitele, tak eh, by zřejmě bylo jednodušší tuhle tu volbu prostě odstranit. Určitě by to vlastně eh, takto mm, odvedlo řadu problémových případů od těchto eh, právnic, právníků a právnických firm. A ještě podpořím to, co říkala kolegyně z Le Monde v podstatě musíme se zaměřit na ty skutečné vlastníky celosvětově. To je vlastně asi nejefektivnější eh, eh, protože ve chvíli, kdy to uděláme, tak potom vlastně nebude eh, takhle zájem na tom používat ty offshory. Já úplně nemám řešení, které bych mohl Eh, nabídnout. Eh, já se taky myslím, že prostě bychom měli odstranit ty offshory, ale to nikdo neudělá. Takže offshore, offshore to je jedna věc, ale v každém případě, který znám, je vždycky nějaká taková pofiderní, podivná eh, společnost původu a nejenom v Panamě. Eh, ty kleptokrati nebo eh, kriminálníci si nikdy ne, neotevřou účet ve svém vlastním mé, pod svým vlastním jménem. Nikdy na mnou nepřijdou a řeknou, vážený kolego, já se tady chci otevřít účet a dají mi své dokumenty. Potom samozřejmě ty offshory, to není jediný eh, problém. Máme nejrůznější typy eh, takových různých internetových eh, měn, bitcoiny a podobně. To prostě všechno jde úplně mimo nás. A potom vlastně takové metody vyrovnávání mezi jednotlivci, společnostmi a tak dále. To je prostě, říkám, všechno mimo nás. Takže samozřejmě, kdybychom nalezli dobrý způsob, jak zabránit zločinu, tak já bych ani neměl práci. Děkuji. Přeje se ještě z vás někdo eh, odpovědět? Vin. Možná zcela stručně. Pokud by každý, kdo může disponovat s aktivy, ať jsou to peníze, půjčky, akcie, cené papíry, nemovitosti, pokud každý, kdo to, který může disponovat těmito majetky, měl tu povinnost know your client, odkud jsou ty peníze, že se udělá paper trail a že bude oznamovat a blokovat. Pokud by každý toto dodržoval, tak bychom v podstatě nepotřebovali žádná další opatření. A myslím si, že zhuštění vyšší četnost kontrol v těch, někdo to takto nazval, civilizovaných zemích, není tak účinné jako to, kdyby toto pravidlo, které jsem právě jmenovala, bylo celosvětově prosazeno, což by vedlo také k tomu, že by všichni měli rovné zacházení a ne k tomu, že ti, kteří již kontrolováni jsou, se eh, by museli spodrobovat ještě dalším četnějším kontrolám. Děkuji. A nyní pan profesor Marino. Děkuji. Jak už říkal pan Zílman, potřebujeme Eh, vyvíjet tlak na to, abychom vytvořili eh, jakýsi rejstřík těch trastových společností. Potom eh, také potřebujeme nalézt vlastně ta propojení, která už vznikají teď na evropské úrovni, tak abychom ještě lépe spolupracovali. Děkuji jako další Paul Tank za politickou skupinu SAD. Děkuji. Eh, těší mě, že eh, máme eh, tyto vážené hosty. Mě zajímá, jaké úsilí vynakládá Švýcarsko na vyšetřování. Mě trošku překvapilo, že ta spravodajská finanční jednotka FIU zaměstnává mnohem méně lidí než v jiných zemích. To je vlastně otázka asi na pana Šmita. A e, ty případy, e, o kterých se tady podávají zprávy těch nějakých e, podezřelých transakcí, těch je mnohem méně ve Švýcarsku než například ve Spojeném království. Pane Schmidt, vy říkáte, že vlastně vždycky máme příliš málo zdrojů. Tak mě by zajímalo, jak se Švýcarsko vyrovná ostatním zemím. Pan Zilman, vy už jste zmínil v těch písemných odpovědích, že potřebujete mezinárodní tlak pro to, aby Švýcarsko jednalo. že tedy parlament nebude jednat, pokud e, nebude vyvíjen tento mezinárodní tlak. Tak co třeba parlament evropský by mohl udělat pro to, aby takto vyvinul takovýto tlak na to, aby Švýcarsko jednalo? I'll try quickly. About the resources. Já to zkusím rychle, pokud jde o zdroje. Tak e, jedinou věc, co vám mohu říct, když hovořím e, s evropskými kolegy, tak oni si stěžují, že mají méně zdrojů než my, tak já nevím, jak se to srovná, mm, ale mohu vám říci, že francouzští, italští, němečtí kolegové, ti se vždycky stěžují, že nemají dost zdrojů. Tak to je asi věc, která platí všude. Já bych to jenom přerušil. Má informace je, že e, vy máte 20 pracovníků, zatímco je to 115 ve Británii a pak číslo padlo o Kanadě. To je jenom takové srovnání. No, ono je těžší na to odpovědět. E, problém s FIU je takový, že máme hodně informací. Oni nám dávají hodně informací z dalších FIU. Pokud jde o takovou informaci, tak často je to prostě informace, kterou nemohu použít. Eh, jsou to prostě informace, které něco ukazují k tomu vyšetřování, ale nemohu to použít u soudu. Eh, prostě potřebuju jiný typ informací k soudu eh, přímo z těch spisů. Já potřebuji informaci, kterou je možné použít. A Myslím, že to, to není jenom otázka zdrojů, je to otázka celé té filozofie zatím. Vyměňujeme si informace, které ale nejde se použít u soudu. To je prostě ta šedá zóna, to je ten problém. Možná tam není dost pracovníků, ano, to je možné. Já nevím, jak to mám srovnávat. No, prostě Velká Británie je mnohem větší. Cílman. Prosím, pan Cílman. Pokud jde o mezinárodní tlak, tak to je eh, dlouho historicky používaný eh, eh, argument, když se ještě hovořilo o bankovním tajemství a pravda je, že kdyby tady nebyla mezinárodní tlak, tak by asi bankovní tajemství platilo i nadále. Hodně změn ve Švýcarsku a významných změn Eh, proběhlo oproti situaci před deseti lety. Eh, prostě tady je ten tlak zvenku, je takový odhad, že totež by se i týkalo eh, například firem a zacházení s firmami ve Švýcarsku. Eh, my jsme tady objevili takovou mezeru, který byla, která byla hodně, hodně používána a bylo to často, se to objevovalo i v Panama Papers. Eh, z celého světa se mě ptali kolegové, protože naráželi na případy, kde vždycky tam eh, byl něco, něco švýcarského, něco ze Ženevy, nějaké postupy. A mm, možná by se tato mezera dala vyplnit kdyby se předložily určité návrhy v parlamentu, protože to není možné tak ignorovat. Obraz, který tady vidíme, je jasný, známý. A vidíme to zpočátku s, velkým skep, s velkou skepsí, ale když pak impuls přijde z vnějšku, tak se mohou věci změnit. Takže to je jenom taková poznámka. Není to doporučení, co by váš parlament konkrétně měl udělat. Tento dojem jsem měl v Lucembursku také. Jako další je na mém seznamu řečníků profesor Bernd Luke. Děkuji, pane předsedo. Má první otázka tu kladu panu Šmitovi a rád bych navázal na to, co právě řekl Paul Tank. Otázka zdrojů, které máte k dispozici. Rád bych se od vás dozvěděl, zda mi můžete říci, jak náročné na práci je zpracovávání takto suspicious transaction report, tedy té zprávy o podezřelých transakcích, eh, jinými slovy, pomocí těch zdrojů, které máte, kolik takovýchto zpráv můžete ročně zpracovat a kolik takovýchto zpráv dostáváte. Vy jste říkali, že se statistikami máte jisté potíže ve Švýcarsku, ale měli byste vidět, kolik těch oznámení dostáváte a kolik z nich můžete úspěšně zpracovat. A další otázka. Pokud jste toho názoru, že vybavení FIU je nedostatečné, ti lidé jsou přepracovaní. Co konkrétně děláte pro to, abyste to vybavení zlepšili? Udělali jste něco sami, abyste získali více zdrojů, zažádali jste si o další zdroje? Je tady nějaký veřejný tlak na to, aby ty FIU byly lépe vybaveny? To by mě také zajímalo. Další otázka. Tu bych rád položil zástupci panu Lucovi. A by mne, sice by mě zajímalo profesní tajemství pro klasické činnosti právníků, se týká zejména právního poradenství ve všech eh, soukromých záležitostech. Pokud nyní právníci vědomně se neptají na čísla, která se týká majetku, které mají být například nějak převáděn, pokud jde pouze o to, eh, vyjasnit si určité právní okolnosti a možnosti a vypracovat je nějakým šikovným způsobem, zajistit určité věci, které nejsou zcela v pořádku, co tedy vlastně je pak ten rozdíl mezi činností právníka a finančního prostředkovatele. Nebylo by tedy možné, aby například účetní eh, takového člověka, který si něco zadává, udělal takovéto nutné převody v okamžiku, kdy ty právní možnosti již byly vlastně eh, vysvětleny takovýmto právníkem, který to ovšem vysvětlil pouze jako soukromé poradenství a není potom tedy povinen o tom podávat hlášení, protože právě je vázán profesním tajemstvím. Děkuji, pan Lutz. Ano, rád vysvětlím. Pokud nějaký právník dělá poradenství v otázkách soukromých záležitostí či obchodních záležitostí, tak, jak správně říkáte, je vázán profesním tajemstvím. Pokud při takovémto poradenstvím dává rady, které slouží, či mohly by sloužit k tomu, aby nějaký majetek, nějaké aktivum, Eh, nějakým způsobem, který se týká prání peněz, byl pomocí nějakými dalšími prostředníky přesunut, tak si musí být vědom toho a je si vědom toho, že pravděpodobně začíná spadávat do oblasti působnosti článku 503 bis, protože tam, jak jsem dříve uvedl, se říká, že to není pouze ta činnost sama, že někdo bere peníze, ale je to také, když někdo někomu v tomto podporuje nebo někoho k tomuto podněcuje. Pokud já jakožto obchodní právník dám klientovi radu, jakým způsobem, ideálním způsobem si vystaví takovou strukturu, že bude moci peníze, které například pocházejí co já vím, z prodeje infrastruktury v Turecku, nějakým způsobem může deponovat takže není možné lehce nalézt, tak již tu, podle mě z tohoto naplňuje skutkovou podstatu minimálně na pomoci k praní špinavých peněz a proto má, musí být potrestán. Kdo nakonec tu konkrétní transakci provede, je v podstatě naprosto nerelevantní. je nyní FIU a co se týká personálu, tak já začnu tím SDR. Poslední, které jsme obdrželi, ve Švýcarsku to bereme tak, že raději dáme přednost kvalitativním zprávám, než, eh, tedy, nebo kvalitě zpráv, než eh, eh, jejich množství. Takže poslední SDR, které jsem obdržel, to šlo takhle. Šlo vlastně o bohatou africkou zemi, která má ropu. Probíhá tam taky vyšetřování korupce některých eh, prominentních osob. Někteří opustili zemi, někteří jsou v, eh, vlastně se ukrývají. Eh, zase vlastně já jsem obdržel informace od té finanční spravodajské jednotky, Eh, dozvěděla jsem se, že tedy vlastně mají eh, informace o účtech eh, několik, několika z těchto lidí a také příslušných společností. Mě vlastně já jsem se hned snažil zablokovat ty účty, tak abych zmrazil prostředky, které jsou na těch účtech. Také jsem si vyžádal bankovní zprávy výpisy, které jasně ukázaly, že většina těch finančních prostředků je vůbec někde jinde. A Mm, potom jsem zahájil spolupráci, eh, tedy právní eh, asistenci s Spojeným královstvím. Tedy spolupracoval jsem s nimi, došlo k několika setkáním. A my jsme tedy ten případ vyšetřili, vyšetřovali. Ale ten eh, předpokládaný zločin, ta korupce, k té došlo tedy v té africké zemi, tu vlastně tedy eh, označujeme, ať už eh, právem či neprávem, za velmi skorumpovanou. Takže eh, bude velmi těžké, když se na ně obrátím a zeptám se jejich vlády, zda jsou tedy skorumpovaní a zda jejich minister, který zodpovídá za všechno tu ropu, je skorumpovaný, zda od nich tedy obdržím férovou odpověď. A tady právě začínají ty problémy. Zatím mě to tedy nestálo mnoho práce, ale předpokládám, že dojde k takovému plea bargain, k takzvanému plea bargain o těch eh, penězích, které jsme tady obstavili. A zase to patří, potom máme třeba eh, skupinu Eggman, kde vlastně jsou různé eh, kontrakty, dohody mezi těmito zeměmi, kde vlastně dochází k výměně informací, je to rychlé, efektivní, bez jakýchkoliv bariér, ale já pokud prostě musím vyměnit informace s nějakým kolegům, tak musím procházet eh, eh, tím nástrojem právní pomoci. Oni tohle to vůbec dělat nemusí. My jsme tedy limitováni tím formalismem a eh, v důsledku toho potom některé věci nemůžeme použít u soudu. To je vlastně tedy taková struktura té skupiny Egmont. Já když tedy prostřednictvím eh, té naší finanční spravodajské jednotky se dozvím nebo informuji, naposled jsem tady zmiňoval Izrael, protože oni taky vlastně mají problémy s nějakým mm, korupčním případem a oni vlastně se ptali, zda tam je nějaký účet ve Švýcarsku, který se k tomu stahuje, takže prostřednictvím té naší spravodajské jednotky jsme si vyměnili informace. A oni proto, aby to mohli použít, musí vyplnit a zaslat eh, do Švýcarska formální žádost o právní asistenci. A eh, vlastně teprve na základě toho eh, vlastně se to vyvine, aby se to mohlo dostat až k soudu. Každopádně, já vím tu informaci, já znám ty informaci, oni znají informaci, FIU zná informace, ale prostě nemůžeme to předložit u soudu. Takhle to je. A nedá se s tím tedy nic dělat. Dobrá, děkuji. Myslím si, že jsme ty obtíže pochopili. A ještě krátká poznámka profesora Marina a pak budeme muset hledět na čas. No, já si myslím, že jen když eh, naslouchám panu Šmitovi, eh, tak eh, poté, co informace byla zveřejněna v novinách, tak švýcarské banky informovaly o suspektních Eh, operacích eh, to místní MROS. A já myslím, že bychom se měli vrátit k té otázce eh, klientů, protože banky by měly vystupovat, zda je účet na jméno politicky angažovaného člověka. A pak No, nebyly, nebyly, já vás přerušuji, nebyly. Ano, takže ten problém je v tomto konkrétním případě u švýcarských bank, ale já vám odpovídám, že ne, že to nebylo, že ty účty nebyly na jméno těch eh, eh, významných politických osobností. Bylo to na jméno eh, obchodníků s ropou, ale ti prostě ty významné osobnosti dostali peníze, ale nebyly majiteli těch účtů. Dobře. Person. Nebyla to tedy politicky exponovaná osoba, ale někdo jiný. No nepřímo, dobrá, nepřímo. No, já myslím, že žádná banka ve Švýcarsku by asi nepřijala, ehm, mm, aby eh, se v tak ehm, obtížných zemích, tak náročných zemích probíhaly tyhle ty ehm, ropné obchody. Jako další Michel Toire za liberálové, pak tam máme ještě Miguela Orbana a další tři poslance a eventuálně Ana Gomeš, pokud budeme stíhat. Takže pan Toirer. Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsme skutečně mnoho informací a podle mě, z mého pohledu, se tam krystaluje, krystalizuje to, že problém spočívá v tom, že pouze když můžeme bezchybně eh, jak si dokázat, jaké, te, jaké byly ty finanční toky, tak jsme schopni zabránit praní finanční peněz. Ovšem, eh, opakovaně čelíme situacím, kdy máme určitý náčet té informace o tom toku, o, té transak- o těch transakcích. Můžete nám dát nějaké informace o, o tom, jaké zákonné změny jsou možné proto, abychom neměli pouze určitý náčet, ale abychom měli kompletní možnost sledovat veškeré ty finanční toky, ty transakce. A druhá otázka. Pochopil jsem vás správně a zejména je to otázka nyní panu Šmidovi v tom smyslu, že ta otázka té anonymity nebo ta situace těch určitých, těch určitých bílých koní eh, je jistým problémem. My patříme k těm, kteří E, dělají nátlak, tlačí na to, aby nebylo možné vytvářet takovéto konstrukce, velice složité. Vy jste tady hovořili o tom registru, Benešip, e, o tom, kde je tedy toho registru těch skutečných vlastníků. Pokud bychom mohli je zjišťovat, tak můžeme skutečně e, zabránit tomu, aby došlo k těm kaskádovým konstrukcím. A je jste toho názoru, že v takovémto případě bychom v budoucnu mohli skutečně vyloučit veškeré ilegální akce, anebo je alespoň silně omezit? Děkuji. Pokud byste mohla odpovědět stručně, byl bych vám vděčný, aby se dostali ke slovu všichni. Ano, to je jasné, že když víme, kdo je kdo, tak je to pro nás jednodušší. Eh, zločin, eh, ke zločinům docházelo i u lidí, o jejichž identitě jsme věděli. A eh, to je prostě celá ta struktura, která přesouvá ty peníze z jednoho místa na druhé. My když víme, tak samozřejmě je to pak jednodušší ty lidi vypátrat. Přeje si ještě někdo něco dodat? Pane Tourere, k ostatním otázkám se ještě vrátíme, k těm mezerám. Pane Círmáne, ještě stručně? Já jsem jen chtěl dodat, že eh, kdyby ta pravidla byla aplikována všude, tak bychom ten problém neměli. Na druhé straně Nejlepší způsob, jak zajistit, eh, aby ten řetězec informací se nepřerušil v nějakém bodě, je prostě důsledně aplikovat zákon. A tomu tak vždycky není. Eh, Dobře, jako další Miguel Orbán za GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl dvě otázky na pana Pítra Luce. Eh, prostě jsou tady některé výhody, eh, výhody eh, vůči bance, že se tady hovoří vlastně, že je tady jenom autoregulace. Eh, jak eh, jsme slyšeli už v předchozích slyšeních, eh, zhruba 90 firm Mossack Fonseca jsou řízeny advokáty a pouze 10 je řízeno bankami. Takže já se ptám, domníváte se, že to, že klienti Mossack Fonseca prostě dávají přednost tomuto postavu, není to vlastně právě kvůli tomu, jaký je tady dohled? Za druhé víme také, že se říká, že um, Advokáti musí být odpovědní za to, že jejich činnost, kterou zprostředkovávají, eh, odpovídá zákonu, tak jak to tady bylo také řečeno. Nicméně, eh, na rozdíl od jiných zemí v Evropě, eh, toto doporučení se ve Švýcarsku neaplikuje. Jak správně řekl Mark Pitt při předchozím slyšení v této výboru. A to asi vys vysvětluje, proč je tady takový zájem o vaši zemi, proč je tady právě zájem například ze strany skorumpovaných lidí z mé země, Eh, kdy vlastně například pan Luis, který dokonce byl odsouzen na 6 let eh, k vězení. Eh, takže já tady říkám, ta autoregulace, kterou vy tady hlásáte, to vlastně vede k tomu, že tady není povinnost k dodržování všech pravidel a to dává velkou a ne, nespravedlivou výhodu pro ty pracovníky ve Švýcarsku. Čili co můžete vlastně říct na obhajobu té principu autoregulace? No, Pokud byste nehovořil tak hlas, hlasitě a hovořili poněkud pomaleji, tak bychom také lépe rozuměli překladu, prosím. Kdo se ujme odpovědi? Pan Luc? Nevím, zda jsem schopen při tomto vysokém tempu správně pochopit veškeré detaily té otázky, ale nejdříve. Výhoda právních kanceláří vůči ban, oproti bankám. To podle mě Eh, pokud banky a právníci dělají to tež, jsou tady očení v oblasti finanční mediace, tady nevidím vůbec žádnou výhodu. Obě dvě skupiny podléhají dohledu. Samozřejmě, že ty advokáti tam mají ten mezistupeň, ale to, eh, jak si tu kontrolu nějakým způsobem ne, ne, nezmenšuje ta kontrola, ten dohled je stejný. Co se týče v oblasti klasických právních činností, zde skutečně žádný dohled není, který by byl srovnatelný s dohledem nad bankami. Tady máme lokální a advokátní komory, které zajišťují to, aby advokáti skutečně řádným způsobem uplatňovali svou profesi podle veškerých kritérií a pravidel, která existují, a aby se chovali řádně a e, konec konců není zde dohled, ale je tady vlastně sankční nařízení, sankční řád, který je ve trestním zákonníku, to je 305 bis a pokud je to případ, který spadá pod článek 305 bis, jsou si všichni před zákonem rovni. Další otázka těch 90%, jak se si já, když jsem tady, když jsem vám ukazoval ten slide, tak jsem tam měl na pravé straně takovou velice uh, malou šedou zónu a to byli ti právníci a advokáti, kde bylo jasné, že byli nějakým způsobem do toho zapojeni. Kde jistě zapojení jsou, to je při poradenských službách, eh, při vytváření takovýchto struktur. A tady je skutečně ten spor, jak tedy doch, eh, týkal se těch typanických dokumentů, kdo tady toto radil, za to byli skutečně švýcarští právníci, kdo tady dělá tu kontrolu. Myslím si, že kdyby ta kontrola byla všeobecná a prováděna řádným způsobem, tak by k tomu nedošlo a z tohoto pohledu, ano, byli do toho zapojení právníci, jistě, pravděpodobně i pošta, neboť ta, eh, jak se doručovala dopisy, asi také do toho byl zapojen nějaký poskytovatel internetu, protože se zasílali i e-maily ale to je kvalitativní rozdíl. Pane Luci, říká pan předseda, zda e, jak si právník někomu dává poradenské služby, anebo zase někdo posílá dopisy prostřednictvím pošty. Ne, ne, říká pan Luc, to jsem také nemyslel vážně. Tedy, jak jsem říkal, pokud ti tedy právník e, poskytuje právě poradenské služby a e, dostane Eh, jde o případ praní peněz nebo radí, tak skutečně spadá pod ten článek 305 bis, eh, k tomu se nechci vracet, to už jsem již několikrát vysvětlova. Na závěr. Gafi. Proč eh, známé osobnosti upřednostňují Švýcarsko? To je obtížná otázka. Nevím, jak na to odpovědět. To má pravděpodobně různé důvody že bohaté osobnosti se obracejí na Švýcarsko, zda to souvisí s režimem praní peněz, či zda to má nějaké jiné příčiny, to skutečně nemohu říci. Předseda, to tady asi, pane Luci, nebudeme schopni dořešit. Eh, zcela krátce máme pouze šest minut k dispozici a dvě otázky, takže pan Schmidt, prosím, stručně. Já nevím, jestli tady nemáme takové trošku nedorozumění. Eh, ti právníci to není eh, opravdový problém. Máme třeba v Ženevě nějakého právníka, ať už je fiduciárně nebo jiný, který eh, má podpis na účtu v Ženevě. Řešením bude tedy banka, která je regulována. Pokud tatáž osoba má podpis na účtu, který je v Londýně, tak ten problém je v Spojeném království. Tam se to musí regulovat. A pokud Spojené království Eh, podají eh, SDR, tak potom na tu osobu eh, nebo po ní můžeme jít. Náš vlastně nejstarší případ té právní pomoci, to zase proběhlo v Ženevě, pracovali jsme na tom řadu let, měli jsme vlastně skvělou spolupráci se španělském, právní asistenci tedy se španělském. A vůbec tam nebyl žádný právnický problém. Právnici tady nepředstavují problém. Problém jsou banky, které mají ty peníze. Děkuji. Prostě ta otázka zní, proč oni jdou do toho Švýcarska. V tom je ta otázka. Bilaterálně. Bilaterálně si to řečte. Dobrá. Stručně, Mori? Ne, čtyř... Stručně, ne čtyři minuty, to, to, to vám vypnu mikrofon. Sorry to hear there's a problem with statistics in Switzerland. Spíš mě zajímá ten e, případ tedy problematických statistik ve Švýcarsku mně se třeba taky nelíbí, že se um, nezbírají údaje o těchto případech, ať už tam eh, dochází k takzvanému plea bargain nebo nikoli. Taky mi dělají taky mi dělá starosti fakt, že ve Švýcarsku jakoby nebylo dost peněz na to, aby se financoval řádný systém nebo nějaká jeho reforma. Možná tedy by bylo dobré nalézt nějaké způsoby, jak ten regulační systém ufinancovat. E, navážu na otázku pana Ješka a zajímá mě konkrétnější odpověď, kolik případů jste tedy otevřeli na základě e, panamských zveřejnění a jak často kontrolujete lidi, které máte třeba e, v kategorii stará babička, která si tam ukládá peníze. To je vlastně tedy nízkoriziková kategorie. A e, jaká je povaha e, vlastně e, regulování právníků? Máte nějakého jednotného regulátora nebo ten systém je fragmentován? Předpokládám, že tomu tak je a asi to není úplně nápomocné. Paní kolegyně, obě dvě otázky jež byly zodpovězeny během prezentace, alespoň částečně v předchozí části. Ta první nemohla být odpovězena a ta druhá byla velice obšírně zodpovězena a zdokumentována a máme to v dokladech. Nemohu za to, že tady každý nebyl od samého začátku, takže krátce a pak ještě kolega Finch. Já začnu od konce. Právník může, stra- může ztratit svou licenci, pokud provozuje praní špinavých peněz, či pokud poruší předpisy trestního zákonníka asi 90% právníků a notářů jsou v těch samoregulačních organizacích, pak tady máme 10%, kteří jsou u jiných samoregulačních organizací. Já si myslím, že je to tolerovatelná fragmentizace. Neznám přesná čísla, ale více než 50% právníků, kteří jsou napojeni na tu SRO, samoregulační organizaci. 90% jsou takzvaní nerizikovaní právníci a proto podléhají kontrole, která probíhá jednou za dvě roky či za tři roky. Kolik tedy je právníků celkově máte? Asi 10 tisíc právníků máme celkově ve Švýcarsku a asi 950 jsou tedy připojeni do těch samoregulačních organizací. Je tady statistika pro zprávy o podezřelých aktivitách. Ano, my jsme slyšeli, kolik máme právníků a uh, eh, 1400 eh, různých eh, zpráv o podezřelých machinacích bylo na banky, ale o pouze 10 u právníků. Já se omlouvám, dáváme tady čísla, uvádíme čísla Eh, ale teprve před eh, měsícem jsme dokončili práce eh, na soustředění těchto čísel. Já to říkám, je to velice těžké s tě statistikama. Prostě čísla existují, čísla si můžete najít ve zprávě. 18.30, ale... Takže nyní máme 18.30, ale ještě kolega Finč má slovo za FTT. Prosím o stručnost. Pak uzavřeme. Děkuji. Vážení panelisté, jak jste asi už si udělali představu, eh, Strategie Evropského parlamentu v této oblasti eh, vlastně vede k selhávání ekonomiky a je to určitě jeden z důvodů, proč eh, má země Spojené království se rozhodlo opustit tento spolek. Možná se brzy dostaneme tedy do podobné situace, jako je Švýcarsko ohledně finančních služeb. Hovořilo se tedy o tom jakémsi zákonu, který eh, byl vydán v Americe, který měl obrovský dopad, takže mě by zajímalo, co si myslíte o tom, že se to vlastně integruje do, evropského, do evropských zákonů. Eh, řada tedy odborníků se zabývá jak tedy mm, otázkou, jak přilákat americké klienty. Myslíte si, že bychom na tom byli lépe, kdybychom neměli evropský FATCA? To je těžká otázka. Kdo se k ní vyjádří? Profesor Marino, chtěl by k tomu něco říci? Já si myslím, že určitě by to pomohlo transparentnosti ale ten problém se zase vrací do USA, protože pokud ty účty jsou v USA, tak nemáme žádnou symetrickou výměnu informací. Takže finanční toky z e, Evropy, ze Švýcarska jdou do USA. Takže když se vrátíme k otázce, jaké právní řešení bychom mohli nalézt k tomuto horkému tématu, je tedy vlastně e, hledání nějakých makrooblastí Evropská unie, USA a vlastně dojde k nějakému propojení kde vlastně tedy USA určitě bude mít řadu problémů s registrováním těch eh, skutečných vlastníků, protože řeknou, že federální legislativa mm, eh, jim přikazuje, aby to vlastně mm, respektive státní legislativa jim přikazuje něco jiného než federální legislativa. Ale vlastně tohle by bylo jediné řešení, eh, kterým by se potom mohl řídit zbytek světa. Dobrá, já tedy mnohokrát děkuji eh, našim čtyřem panelistům. Jak jste viděli, vždycky ke konci ty otázky jsou čím dál intenzivnějším, ale eh, každopádně končíme. Ještě mnohokrát děkuji eh, tlumočníkům a poslední slovo má Anna Gomeš, vicepředsedkyně. Mohli byste se prosím vyjádřit k tomu, jakou, eh, jakou kontrolu vykonáváte nad eh, Ženevou jako eh, svobodným přístavem, protože vlastně tam to je opravdu, řekněme, prostředek praní špinavých peněz. Tak děkuji. My už jsme tuhle tu otázku nadnesli u Lucemburska, ono to platí jako problém i pro Belgii, i pro další státy. Takže vlastně tady zase jde o to, kdy eh, tyhle svobodné případy, vlastně eh, přístavy nejsou otevřeny transparentnosti a eh, tu odpověď dostaneme tedy písemně a já končím dnešní zasedání a doufám, že příští pondělí 13. tedy vlastně se dohodneme na zasedání koordinátorů na dalších krocích.